Good. je dobrá. Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, zahajují pokračování našeho zasedání. Dnes dopoledne jsme jednali in kamera. Bylo to uzavřené zasedání a teď tedy začnu krátce sděleními předsedy, ale omezím se v podstatě na jediný bod a sice bod týkající se transparentnosti a přístupu k dokumentům. Po iniciativě Komise pro transparentnost, která v podstatě vychází z našeho tlaku, jsme dohodli, že co se týká kategorií dokumentů limitovaných, tedy vyhrazených, budeme mít elektronický možný přístup pro všechny kolegyně a kolegy. Bude to hotové za 23 týdny a co se týká restringovaných dokumentů, tak je pro každého kolegu umožněn přístup od počátku tohoto měsíce v čítárně parlamentu případně v čítárně komise, tak abyste všichni měli možnost zásadní dokumenty související s vyjednáváním o smlouvě TTIP sledovat. Další detaily budou následovat a jakmile budou, budu vás o nich informovat. Tak, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dostáváme se k bodu pořadu jednání číslo 7. Mám radost z toho, že tady máme parlamentní státní tajemnici pro evropské záležitosti, paní Kalino Lukaševici, která bude tak laskavá, že nám představí priority lotyšského předsednictví rady. Buďte vítána, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Vážený pane Lange, vážený pane předsedo, vážení členové tohoto výboru, mám radost, že tady mohu být a že vám mohu představit priority našeho předsednictví a diskutovat s vámi věci, které souvisí s činností tohoto výboru. Než vám budu vyprávět o našich prioritách, tak mi dovolte, abych poděkovala italskému předsednictví a Evropskému parlamentu za to, že nás ujistili veškerou možnou podporou a hladkým přechodem do našeho funkčního období. Využijeme této příležitosti k tomu, abychom dali nový impuls práci Unie, tak abychom získali pro občany další pozitivní výsledky. Co se týká priorit našeho předsednictví, tak je důležité zdůraznit, že máme jasné cíle. Unie má jasné cíle, které jsou obsaženy ve strategické agendě trojce a v politických hlavních liniích eh, prezidenta Junckera. To je všechno, co parlament schválil a přivítal. Další věc, kterou chceme my k tomu přispět, je jasná implementace. Máme tři jasná prioritní témata svého předsednictví a to je konkurenceschopná, digitální a angažovaná Evropa. Otevřenost a volný zahraniční obchod nám může umožnit pokrok ve dvou oblastech, větší konkurenceschopnosti a angažovanosti. Jde o to, aby se nám podařilo stimulovat ekonomický růst, zaměstnanost, abychom podpořili strategické vztahy Evropské unie. Otevřený trh, větší obchod a více investic je základ dalšího růstu jak v průmyslu, tak pokroku pro spotřebitele a ekonomického zotavení celé Unie. Předsednictví bude na těchto cílích pracovat. Budeme pracovat bilaterálně i multilaterálně. Budeme se snažit rozšířit legislativní práci rady. Nejprvně, nejprve chceme aktivně podporovat eh, mnohostranný obchodní systém. Letos budeme slavit kulaté výročí VTO a naše předsednictví se bude snažit dosáhnout dalšího pokroku v mnohostranných jednáních VTO další balíček eh, povede k tomu, aby eh, se dosáhlo dalšího pokroku ve vztazích Spojených států a Indie. Je to trojbalíček z Bali a dále budeme pokračovat na práci po tomto balíčku z Bali. Budeme se snažit posílit mnohostranný obchodní systém a budeme neustále podporovat agendu rozvoje z Doha budeme určitě podporovat rychlou implementaci dohod vedoucích usnadnění obchodu, dohod z Bali a budeme se věnovat i balíčku po Bali. Stejně tak budeme podporovat eh, program pokračování jednání s Kazachstánem, Afghánistánem, Azerbajdžánem, Srbskem a dalšími zeměmi a budeme podporovat přípravu na budoucí konferenci VTO v roce 2015. Navíc k mnohostranným jednáním využijeme svého předsednictví k tomu, abychom podpořili závěry dohody o obchodu a službách, o ekologických eh, projektech, abychom uskutečnili závěry ministerské dohody o technologických inovacích. Co se týká bilaterálních dohod, tak tady se jedná o dohodu TTIP a dohody o volném obchodu s Japonskem a Větnamem. To jsou priority v oblasti obchodu. Hlavní je TTIP, transatlantická dohoda. Doufáme, že se nám podaří za našeho předsednictví dosáhnout značného pokroku. Asi víte, že Rada vyjádřila jasnou podporu v prosincovým, prosincovém dokumentu schválení k TTIP. Prezident Obama rovněž požádal kongres, aby podpořil toto transpacifické, transpacifické partnerství i TTIP. To je událost minulého večera. Politická podpora z obou stran poskytuje vhodný okamžik pro to, aby ta jednání pokročila předu. Ambiciozní TTIP eh, se týká 119 miliard ročně, ale přinesl by euro geopolitické výhody tím, že by se posílil v mezinárodním kontextu. Budeme spolupracovat s institucemi a členskými státy tak, abychom eh, zajistili transparentnost a včasnou komunikaci tak, aby byla vyinformována i veřejnost. Eh, vítáme, že Evropská komise chce vnést do jednání o TTIP více transparentnosti a děkujeme komisařce Malströmové za to, že eh, že zveřejnila text návrhu TTIP veřejnosti. Je to důležitý příspěvek tomu, abychom lépe komunikovali s veřejností, tak by zase obeznámila z prvky budoucí smlouvy. Tady je důležité zmínit, že rada dříve souhlasila, že mandát TTIP bude vyloučen a to, byla, to je dobrá e, věc pro transparentnost potřebujeme, aby veřejnost a všichni dotčení věděli, o co se jedná, tak aby mohli souhlasit. Jak komise, tak i parlament udělali hodně práce tak, aby informovali o všech výhodách a výzvách, které TTIP přinese. Komunikace by měla odpovídat konkrétní situaci, potřebám členských států a proto je důležité, aby národní vlády rovněž byly aktivní v komunikaci se svou veřejností. Nelze pochybovat, že invest investoři jsou citliví na případné, případný nesoulad ISDS. Jedná se o veřejné konzultace, které povede komise a těšíme se na to, že výsledek se dostaví už během našeho předsednictví. Parlament bude účasten těchto jednání. Za našeho předsednictví se začne diskutovat o formách investičních ochrany, stejně tak o ISDS, stejně tak o potřebách eh, výrazné ochrany investic Evropské unie po celém světě. Abych se dostala k dalšímu důležitému transatlantickému partnerovi, ke Kanadě tak ta obsáhlá dohoda s Kanadou je velice důležitá, která může vést k novému přístupu na trh pro evropské firmy, což je velice důležité ve stávajícím prostředí. Jsme přesvědčeni, že obavy, které ještě panují, se podaří vyjasnit. Existuje celá řada dalších obchodních jednání, v nich chceme dosáhnout pokroku. Důležitý bilaterální obchod mimo jiné s Japonskem patří k našim klíčovým prioritám. Jde o to, aby se japonský trh otevřel evropskému obchodu a investicím a může to znamenat velký prospěch pro evropskou ekonomiku. Závěry jednání s Větnamem by rovněž byly silným signálem pro Eh, velkou angažovanost Evropské unii v Asii. Každá dohoda je specifická podle země. Tato dohoda s Větnamem by znamenala velký referenční bod pro jednání s dalšími azijskými zeměmi a partnery. Proto je důležité dosáhnout ambiciozního výsledku tak, aby se nastavil standard takový, po jakém voláme. Také chceme se věnovat obchodním příležitostem na našich hranicích včetně východního partnerství. Implementace hlubokých a obsáhlých dohod o volném obchodu s Moldáví a, Geor- a Gruzií jsou věci, které už jsou v běhu. Musíme zajistit, že reformy v těchto zemích budou urychleny a že obě tyto země, jak Gruzie, tak i Moldávie, budou profitovat eh, z obchodu s Evropskou unii. Naléhavé reformy jsou potřeba i na Ukrajině. CFTA nejenom, že by se měla znovu otevřít nebo obměnit, tak abychom udělali radost třetím stranám, ale mělo by to k 1. lednu 2016 vstoupit v platnost tak, jak se plánovalo. Tady bychom chtěli poděkovat Evropskému parlamentu za rozhodnutí o urychlené proceduře a rozšíření autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu a Moldovu. Toto rozhodnutí poskytlo politickou a ekonomickou podporu vládám obou těchto zemí. Za třetí bych eh, se ráda dostala k legislativním otázkám. Naše předsednictví zlepší a usnadní legislativní práci, která má zlepšit účinnost eh, v procesu rozhodování a bude se také soustředit na výsledky. Za prvé, máme zde legislativní návrh, který má zřídit systém Evropské unie pro eh, vlastní certifikaci odpovědných dovozců minerálů z konfliktních oblastí. Návrh nařízení by chtěl snížit financování ozbrojených skupin a také různých eh, dalších skupin, které plyne právě z minerálů eh, v konfliktních oblastech. A měly by zde být tedy odpovědné postupy. Rada teď přeskoumává tento návrh a také ukázala podporu k tomu, aby zde byl tedy tento dobrovolný systém autocertifikace pro dovozců cínu, tantalu, wolframu a zlata. Také využijeme období našeho předsednictví k tomu, abychom usnadnili technické diskuse které budou probíhat eh, na radě o tomto návrhu. Druhá priorita se týká pozměňování, eh, pozměnění nařízení, které zakazuje obchod s některými Eh, předměty, které mohou být také využívány například pro vykonání trestu smrti, pro mučení nebo pro další eh, nehumánní a kruté jednání. Eh, během našeho předsednictví zintenzivníme technické diskuse, které se týkají navrhovaných pozměňovacích návrhů na radě. Chceme zlepšit také, chceme také zajistit svůj vyjednávací mandát na těchto dvou legislativních složkách a chceme eh, také vstoupit do jednání s Evropským parlamentem. Těšíme se také na stanoviska Evropského parlamentu, která se budou týkat těchto návrhů a zcela jistě eh, budeme hledat o takový výsledek, který bude eh, dobrý pro všechny strany a zúčastněné strany. Co se týče návrhu modernizace nástrojů pro Um, obranu obchodu, tak jsme se dohodli, že členské státy eh, nyní mají různé názory na nové pravidlo, které se týká um, cel, ale jsme eh, otevřeni tomu, abychom dále hledali nové možnosti, jak postoupit vpřed. Lotyšské předsednictví eh, se také bude zabývat nástrojem pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek a také komise připraví návrh na toto téma. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, jsme, eh, věříme, že obchodní politika Evropské unie může posílit růst v Evropě, že také může posílit eh, vznik pracovních míst a zlepšit i bohatství domácností. Mm, jsme si jistí, že ve spolupráci s partnerstvím s Evropským parlamentem můžeme pokročit v našich ambiciozních cílech a v řešení těchto výzev. Chtěla bych ještě říci, že na, na následujících půl rok eh, se těším na naše spolupráci a také se těším i na dnešní diskusi. Děkuji. <clears throat> Děkuji, říká pan předseda. Tak to bylo velice eh, jasný projev o vašich prioritách. A nejprve dáme slovo zástupcům jednotlivých politických skupin. A první je Daniel Grisbary za skupinu EPP. Děkuji. Chtěl bych vám poděkovat za vaši prezentaci, která byla poměrně ehm, stručná, ale obsahovala mnoho zajímavých věcí. Dovolte mi nejprve tři dotazy a teď eh, tedy přejdu do své mateřštiny. Vy máte v kompetenci i zásadní evropské otázky, vy ve své kompetenci, proto chci zmínit témata, která nás v oblasti obchodu velice zajímaví a týkají se možná i jiných oblastí. Za prvé, v oblasti zahraničního obchodu jsme u minulých předsednictví z Husta zažívali, že eh, legislativní aktivity, které prezentovala komise, přišly do parlamentu. My jsme v parlamentu ukončili první eh, čtení a v radě se pak nestalo vůbec nic. Měli jsme legislativu v oblasti, která se třeba pak stáhla. Teď máme revizi nástrojů na ochranu obchodu, která se zadrhla. Stejně tak máme přístup na trh, to se také zatrhlo, vše, zadrhlo. Všechny tyto dokumenty zůstaly někde vyset v, v radě. Rada není schopna ukončit ani první čtení a dostat se s tím nějak dopředu. Vidíte nějakou šanci, že byste třeba za svého předsednictví motivovali radu k tomu, aby přijímala rozhodnutí? Třeba se teď v radě dá i hlasovat podle Lisabonské smlouvy je možné většinové hlasování. Můžete nám pomoct, aby se to pohlo, aby ta rada prostě tím, že nic nedělá, věci nezablokovala? Druhá otázka, to jsou dohody. Spadá to do vaší agendy? Uh, ta snaha uzavřít obchodní dohody s úspěchem. Problém je, že potom nekonečně dlouho trvá od konce jednání, než to alespoň provizorně vstoupí v platnost, než se to všechno přeloží, zpracuje, rozhodne, tak to v praxi trvá rok a půl, dva i déle od uzavření jednání do začátku aspoň provizorního fungování. Vidíte nějakou možnost ty procedury v radě nějakým způsobem optimalizovat tam, kde bez pochyby o kapacity překladu, právních služeb a tak dále, ale přece jenom eh, my se strašně snažíme, abychom uzavřeli ty obchody a pak to stroskotá nebo se zadrhne na těch technických věcech. Vidíte šanci něco změnit? A třetí, teď se v parlamentě diskutuje o těch takzvaných smíšených dohodách. Já osobně bych si přál, aby komise měla eh, sílu tu singapurskou dohodu nechat soudem vyjasnit, ale vidíte šanci, že by se třeba znovu diskutovala o tom, zda by ta, za ta praxe těch smíšených dohod je rozumná, jestli by nebylo užitečnější uh, omezit se třeba jenom na tu obchodní část té dohody, tak aby ty věci, které jsou v evropské kompetenci, byly také evropské a ne, aby se rada neustále snažila přes ty zadní vrátka smíšené dohody nějakým způsobem nechat si možnost věci ovlivňovat. Myslím, že velká většina nás, z nás se domnívá, že to je v rozporu. Tedy za prvé první čtení zlepšit věci. Za druhou otázka ratifikace, respektive vstupu v platnost dohod a je urychlení tohoto vstupu v platnost. A za třetí dohoda, tyto dohoda. Děkuji, David. Uh, děkuji a děkuji předsednictví eh, za velice souhrný úvod eh, k té politice nadcházejícího eh, období. Ano, e, vícestraný obchodní systém, multilaterální obchodní systém, to je nepochybně důležité a e, pak je tady samozřejmě ještě otázka bilaterálních dohod. Doufejme, že všechno dobře dopadne k transparentnosti. Doufejme, že to tak, také půjde dobře vzhledem k TTIP a k, k tomu dání dispozici dokumentu. Vidíte důvod, proč se tak nemůže učinit pro všechny eh, obchodní dokumenty, pokud to jde s TTIP, proč ne s ostatníma? A ještě k TTIP. Udělali jsme dobrý začátek, ale jsou tady určité důležité dokumenty, důležité pro tento parlament, které zatím nejsou k dispozici. A já bych rád konkrétně ten časový harmonogram Services Schedule, eh, ten by měl být také dát parlamentu k, dis, k dispozici. Bilaterální dohody. Naprosto souhlasím, že Větnam i Japonsko jsou nesmírně důležité a musíme a měli bychom jít cestou pokroku v těchto jednáních. Chtěl bych se zeptat eh, ke eh, dvěma, eh, které byly schváleny a kolegovou frustraci vzbuzují Zdá se, že to je tak e, trošičku e, začarovaný kruh e, s tou naší obchodní politikou. Je na čase, abychom zaznamenali nějaké úspěchy. My už jsme o tom hovořili dost často s komisí, upřímně řečeno nebylo to úplně e, úspěšné, doufejme, že to tentokrát bude lepší. Obchodní služby e, s Singapurem, to bylo to vyjednáno a po několika měsících se vyjednávalo o investicích, e, takže vlastně tady Eh, se jedná o dva samostatné smlouvy a poté byly vytvořeny, eh, vytvořen jednotný balíček. Je to eh, dobrý typ dohody, ale já jsem přesvědčen, že kdyby to bylo předloženo jednotlivě, takže by to bylo velmi úspěšné pokud to zase přijde s službami a e, velkými investicemi, tak to bude obtížné. Proč to zase nerozdělit? Proč e, tam nedat tu kapitolu e, služby zvlášť, aby se alespoň něco chválilo během vašeho předsednictví. S Kanadou je to obdobné. Já vím, že Kanada byla vyjednána jako jeden balík, tam to bylo těžko nějak rozdělovat, ale myslíte si, že je tam jakási šance otevřít tu část eh, ohledně investorů? Eh, nevím, já se totiž domnívám, nevím, co mi řeknete, ale já se domnívám, že bychom ještě měli šanci eh, to zkusit a že by se ta dohoda vylepšila. A z TTIP to zase vidím obdobně. TTIP se stal takovým jedovatým eh, eh, dokumentem v této eh, budově. Většina si myslí, že dobrá dohoda TTIP by vedla k většímu počtu pracovních příležitostí a dalším pozitivním trendům, ale je tady prostě rozšířená řada obav eh, eh, ohledně toho, že TTIP by mohl pod, eh, ohrozit služby, ohrozit další e, oblasti. Takže e, tady je třeba si uvědomit, že jakási, e, jakákoliv regulární konvergence by byla směrem nahoru a myslím, že pokud bychom měli viditelné a pozitivní postoje k TTIP, že by to řadu obav z, jak si rozprášilo takže v tomto směru se těším na vaše informace. Prosím, Emma je další. Ano, děkuji. Vy jste přebrali eh, předsednictví v poměrně citlivé době, politicky citlivé a obchod je samozřejmě něčím, o čem se hodně hovoří v souvislosti s ekonomickým oživením, ale zároveň je to také geopolitický nástroj. Jak si myslíte, eh, že toto bude platit v těch nadcházejících šesti měsících? Eh, pokud chceme prodat ty výhody obchodu více, jakým způsobem bychom se k tomu měli postavit? a jak eh, se eh, posunout a jak se toto všechno začlenuje do strategie 2020. A teď k TTIP. Já bych samozřejmě viděla ráda velice souhrný, ambiciozní dokument, aby se rozprášily ty určité mýty a abychom se pohnuli kupředu s tímto jednáním je tady jedna věc, eh, je to otázka ISDS. A teď přešly ty konzultace, tak mě by zajímalo, jaké budou další kroky v dalších šesti měsících, jak se to zapojí do TTIP a pokud se toto vyřeší, eh, jak eh, vidíte šance TTIP a eh, jak vidíte jakýsi časový harmonogram přibližný pro všechny tyto etapy. Helmut? Thank you. Děkuji pane předsedající, a děkuji také za briefing ohledně klíčových bodů eh, lotyšského předsednictví. Já osobně mám tři připomínky. Nejprve, vy jste zmínila přístup eh, k bilaterálním dohodám a soustředila jste se na eh, TTIP a na Vietnam. To znamená, že se nedomníváte, že Eh, například CETA eh, je eh, to dané. Tady je jednaný balíček na stole, nicméně v občanské společnosti je stále rostoucí nedůvěra ohledně obsahu této dohody CETA. A kolegové už zmínili otázku ISDS. Mě by zajímalo jako jak vy jako rada se budete seriózně zabývat eh, výsledku, výsledky konzultací eh, realizovaných komisí právě v oblasti ISDS, když víme, eh, že vlastně tady byl základem text převzatý z dohody CETA. To znamená, že tady vlastně e, už víme, že většina těch písemných odpovědí na e, toto je negativních. Jak se k tomu postaví rada, jak se postaví k těmto výsledkům a Eh, jakým způsobem se eh, rada domnívá, že eh, budeme reagovat na obavy veřejnosti. Teď tak vlastně hoříme v tomto období lotyšského předsednictví o snižující se důvěře v politické instituce, nadnárodní i národní. Takže jak můžeme překonat tuto nedůvěru, jak můžeme překonat tu únavu lidí, aby se skutečně opět chtěli účastnit účastnit eh, dalšího rozvoje naší společnosti, dalšího rozvoje Unie. Jaký je v tomto směru cíl lotyšského předsednictví? A dále pravděpodobně eh, jste Eh, také se seznámila s rozhodnutím Evropského soudu eh, mezi Maurici, ve věci eh, Unie Mauricius a Rada tady bude muset splnit své závazky, své povinnosti, musí poskytnout veškeré aspekty toho mandátu jednotlivých mezinárodních dohod Evropskému parlamentu. A já se tážu, zdali budete mít jako lotyšské předsednictví eh, v úmyslu eh, poskytnout tedy všechny tyto eh, informace ohledně dohody o obchodu a také ohledně investic. A pak je tady ještě otázka politiky sousedství, to je jedno z velkých témat, jedna z velkých výzev lotyšského předsednictví. Vy eh, jste prohlásila na plenárním zasedání, že byste chtěli, aby eh, vůči Ruské federace Evropská unie poskytovala, eh, postupovala jednotně, aby ten přístup byl jednotný. Víme, eh, že tady v posledním roce byl poskytnut mikrofinanční typ podpory Ukrajině. Byla to velká suma peněz. Nedávno jsme dostali od Ukrajiny další požadavek na 1,1 miliardy eur a můžete e, zajistit, aby ty finanční prostředky, které poskytne Evropská unie, skutečně e, posloužily k těm, e, k podpoře těch struktur, které je třeba rozvinout, aby bylo možno nalézt odpověď na rostoucí krizi. Můžete zajistit, že nezmizí v kapsách oligarchů? Eh, dobrý den. Děkuji vám za vaši přítomnost, eh, paní tajemnice, a hodně štěstí vašemu předsednictví. Existují e, určité iniciativy Evropské komise ohledně transparentnosti e, její činnosti, e, její agendy. Víme, že jde o obchodní politiky a občané vyjadřují čím dál tím větší výhrady vůči strategii, která byla přijata. Chtějí o tom více vědět, chtějí být aktivněji účastní těchto jednání. Já mám v tomto směru hned několik dotazů. Za prvé, Evropská rada 16 měsíců poté, co vznikl mandát ohledně jednání e, ve věci TTIP, tento mandát zveřejnil. E, máme to vnímat tak, že to je zajímavé, pozitivní, e, co se týče toho jednání a samozřejmě že teď, eh, pokaždé, když rada eh, přijme nějaký mandát, bude tento mandát eh, veři, zveřejňovat, tak aby se s ním mohli seznámit všichni občané Unie. Bude tomu tak? To je má první otázka. Za druhé, ta vyjednavatelka evropská ve své zprávě ohledně transparentnosti jasně naznačila, že eh, se domnívá, že přijetí amerických požadavků eh, ohledně eh, toho omezení přístupu k materiálu na pouhé knihovny a tak dále, že to prostě neodpovídá evropskému právu, že to odpovídá právu americkému. A bohužel se tady jeví jako jasné, že tyto čítárny se stále objevují, že stále rostou cestou a vy eh, máte teď v rukou eh, předsednictví Evropské unie a já se vás ptám, eh, zdali máte na svém kancelářském stole konsolidované dokumenty, ohledně TTIP, zdali, když jste u vás v Rize, musíte navštívit naopak americkou ambasádu, abyste si to tam v jejich čítárně přečetla. A třetí otázka. Eh, hodně členských států říká, že chceme eh, občanskou eh, konzultaci ohledně ISDS, veřejnou konzultaci, takže čekáme. Nicméně 97 odpovědí na tuto konzultaci je záporných. Nechceme ISDS. Jak zohledňujete tento velice mm, většinový, toto, to většinové odmítání? a e, budeme to také vztahovat na Kanadu, anebo provede rada e, stejnou piruetu jako komise, e, to znamená, jak to všechno zlepšit, abychom nakonec mohli říct ano. Takže já se ptám, zdali vaše předsednictví v tomto směru bude uskutečňovat nějaké konkrétní kroky. A úplně naposled, dnes se nacházíme Eh, uprostřed určité debaty. Vy jste řekla, že eh, TTIP přinese růst a zaměstnání. David Martin řekl, že celá řada politických frakcí eh, tomu tak bude a vy vezmete na sebe eh, tedy iniciativu, že za vašeho předsednictví budou eh, realizovány studie eh, v tomto směru, protože poslední studie, kterou jsem viděl, naopak hovoří o snížení počtu pracovních míst v Evropě v důsledku TTIP o celých 600 tisíc. Nejsou to nějací zelení či levicoví, je to americká univerzita, která vyšla s těmito výsledky. Takže mohli bychom se opravdu začít zajímat o objektivní údaje? Jim, Madame Paní Pigini. Ano, děkuji za slovo. Pane předsedo, chtěla bych nejprve poděkovat paní ministrině za to, že dnes mezi nás zavítala, abychom s ní mohli diskutovat o připravovaném programu lotyšského předsednictví. Mm, já jsem eh, trošku kritizovala italské předsednictví že si vlastně tak něco vybíralo, takže já doufám, že vy budete lepší. Eh, chtěla bych říct, že zapotřebí více mm, transparentnosti ohledně dohody TTIP. Italské předsednictví hodnotilo to odtajnění mandátu o dohodě TTIP jako velký eh, úspěch. Hmm, už zde máme určité možnosti, jak ten dokument vidět nebo jak nahlížet do těch dokumentů, ale myslím si, že opravdu Evropský parlament má právo být dobře eh, řádně informován. já osobně bych chtěla být řádně informována. A tím se vlastně <clears throat> vracím i k tomu, eh, k té otázce ISDS, protože při té veřejné konzultaci zde bylo opravdu velice negativní reakce na to řešení sporu investora a státu. Ukazuje se, eh, nebo chtěla bych, aby zde eh, nebyla vlastně vyměněna svrchovanost evropských zemí za nějaké obchodní věci. A samozřejmě jsou zde i různé vědecké um, poznatky nebo vědecké uh, věci, které se toho týkají. <clears throat> Takže doufáme, že se to všechno ještě dobře zváží. Myslím si, že je důležité <clears throat> Eh, abychom toto všechno dobře eh, zvážili, zejména pro naše malé a střední podniky je to důležité. Je důležité, abyste byli eh, řádné mechanismy pro případné řešení sporů pro takovou ekonomiku, jako je Evropská unie, která velice vyváží. Také je důležité soustředit se ty, na ty nástroje na ochranu obchodu, na antidumpingová zřízení a tak dále. Je důležité mm, zlepšit situaci našich výrobců a také bych vás obecně ještě chtěla požádat, abyste byla Mm, ambiciozní a trpělivá v těchto věcech. Děkuji. Nyní pan Pavlek a pak paní Amina. Ještě dva dotazy. Děkuji. Eh, vážená paní eh, tajemnice, která se v Lotyšsko, dovolte mi nejprve pogratulovat Eh, vám k této pozici a zároveň vám vyjádřit určité politování s tím, že tady teď budete zastávat tuto pozici. Obchodní politika je důležitou částí světové politiky, souvisí i se zahraniční politikou, s geopolitikou. A já bych vás chtěl opravdu <clears throat> vyzvat k tomu, abyste se trošku pokusila zaspekulovat o tom, jaké <clears throat> může mít mezinárodní dopad, jaké si vedlejší účinky, i zejména co se týče vyjednávání dohody CETA, dohody TTIP. Jak podle vás ovlivní tyto dohody geopolitiku? Jak možná ovlivní i naši regionální geopolitiku? Pokud tyto dohody budou uzavřeny a pokud by nebyly uzavřeny, také bych byl velice rád, vzhledem k tomu, že Eh, dochází k tomu, že se stále řeší ta, eh, ten systém ISDS. Chtěla bych říci, že eh, naše země Lotyšsko uzavřelo jednu dohodu, kde byla právě ta klauzule o ISTS. Tehdy jsme nebyli příliš bohatí, ale celkově jsme byli velice přitažliví pro investory. A <clears throat> chtěl bych, chtěl bych, abyste mohla říci, jak to tedy ve vaší zemi vypadalo v posledních 20 let? Zda vaše země trpěla či netrpěla tím, že měla v těch dohodách doložku ISDS, takže nás zajímá, zda opravdu tam jsou určitá nebezpečí, určité hrozby, které e, souvisí s tím zapojením doložky o ISDS. A nakonec bych vás ještě chtěl vyzvat k tomu, abyste se zabývala i dalšími obchodními dohodami s dalšími zeměmi, které mohou být a které budou Hm, ovlivněny tím, pokud tyto dvě velké dohody hm, nabidou účinnosti, protože celý svět to sleduje. Máme zde například Mexiko, eh, už vlastně zde se také projednává i ta dohoda s tím Mexikem. Takže vy byste měli šanci nikoli pouze otevřít více veřejnosti tato jednání. Je dobré aby se jednak překonaly určité stereotypy a také, aby vlastně se to otevřelo i ostatním zemím, které mají zájem o to sledování, jak to probíhá. Maria. Děkuji za tuto prezentaci, paní tajemnice, a samozřejmě, že otázka mezinárodního obchodu nás bude za tohoto předsednictví velice zajímat a e, nejenom za těch, během těch šesti měsíců, ale i poté. Vy jste řekla ve svém úvodním slově, že jste pro otevřený obchod, že jste pro takový obchod, který vnímáte jako e, vytvářející další pracovní e, místa, bohatství a tak dále. E, teď jde o to potvrdit si, že tomu tak bude existuje tady Evropský fond pro globalizaci, E, máme tady určité e, sektory, jako je například chemie, e, farmaceutický a pak další tradičnější, které jsou nicméně zcela rozvráceny právě v důsledku toho volného svobodného obchodu, protože ty volné výměny je vůbec nechrání a my vlastně své průmyslové subjekty vystavujeme naprosto neuvěřitelnému eh, obchodnímu prostředí. Takže spíš spravedlivá eh, výměna než volná výměna. Spravedlivá proto, aby tady byly také chráněny zájmy spotřebitelů, aby tady byly chráněny zájmy spotřebitelů prostřednictvím určitých mezinárodních norem mnohem vyšších než eh, normy obsažené v TTIP. To myslím obecně. Skutečně obecně se znovu musíme podívat na ty nástroje, které vedou vedou naše e, obchodní výměny a naší e, obchodní politiku. A další otázka se týká ISDS a konzultace. 97% e, organizací a osob, které na to odpověděly, jsou skeptické vůči tomuto nástroji. A komise říká, že pokud nám rada nedá jinou, jiný mandát, musíme pokračovat tak, jak to je. A já se ptám, zdali vy jako v radě, vy jako předsednictví jste připraveni prostě okamžitě změnit kurz a vzít konečně v úvahu těch 97% odpovědí, které byly odpověďmi negativními, co se týče ISDS. A třetí otázka, to se týká také ISDS a SETI. Je to svázáno, protože pokud vám lidé říkají, že jsou proti, tak já si myslím, že kdyby ta konzultace proběhla, co se SETI týče, takže by dopadla obdobně. A proto je tady skutečně velice eh, v zájmu eh, se tím zabývat. Vy jste říkala, že tady jsou určité detail, eh, detaily právnické, které v setě ještě třeba vyřešit, eh, ale mně se ISDS nezná, že by odpovídalo něčemu, co se dá nazvat detail. My teď pracujeme na úrovni parlamentu na tom, abychom byli co nejefektivnější. Někteří hovoří o efektivitě vůči našim podnikům. Ovšem, pokud to dáváme na stůl, tak to není kvůli eh, efektivnosti našich podniků, ale spíš eh, tomu, eh, co je proti co, co eh, je skutečně eh, velice záporným jevem v těch zemích eh, původu. Teď mluvím o zemích, které jsou zdroji základních surovin. O ty tady také jde. Děkuji. A paní kolegyně ještě. Ano, já bych se chtěla zabývat otázkou TTIP. Další kolo bude v únoru. Paní Redding je v tomto směru zpravodajkou. Měla příležitost se k tomu vyjádřit v minulém týdnu eh, ve Štrasburku a také o určitých těch červených eh, linkách. Vy eh, jste to také napsali eh, jako prioritu do vašeho programu, takže jde o transparentnost ohledně TTIP, o tom bylo velmi hovořeno a co se ty týče, tak by mě zajímalo, zdali chcete tedy ten mandát nějakým způsobem měnit či nechat a e, jak to bude tedy vypadat s dopadem mandátu TTIP na další oblasti. Velice krátkou otázku, Jude, prosím. Uh, ano, děkuji. Já se pokusím být opravdu maximálně stručná. Omlouvám se za pozdní příchod. Byla tady jedna oblast, kde je hodně napětí. Eh, je to CETA a TTIP, ale méně a méně slyšíme o našem vztahu k Africe. Za posledních šest měsíců došlo eh, k finalizaci dvou hospodářských partnerstvích eh, dohod, které povedou práci Rady v nadchází. A když to vztahu, vztáhnu k tomu, tomu, co řekla Marie ohledně e, oddanosti e, udržitelnému rozvoji a lidským právům, tak my máme skutečné obavy, zdali tyto věci, tyto oblasti jsou v těch dohodách dostatečně ošetřeny, takže bychom v tomto směru uvítali nějaké informace. Děkuji. Ano, děkuji. Padla celá řada dotazů a teď je to na vás. Máte slovo. Děkuji za celou paletu otázek i komentářů a určitých obav, které jste vyjadřovali. Sami vidíte, že i v rámci tohoto výboru, v rámci této místnosti existují protichůdné názory na stejné věci, ale jsou věci, na kterých se shodneme a to je to, že potřebujeme větší transparentnost a lepší komunikaci s našimi občany. Pokud mi dovolíte, začala bych dohodou TTIP, tedy dohodou transatlantickou obchodní a investiční dohodou, na kterou se ptalo asi nejvíc poslanců a poslankyň. Byly zde různé dotazy, různé komentáře, ale myslím si, že bych mohla pohovořit o pěti tématech. Za prvé jste zmínili transparentnost, za druhé systém ISTS, řešení sporů investorů a státu, dále otázku pracovních míst, dále otázka geopolitická mm, a také jste se ptali na výsledky té veřejné konzultace a na to, jak se díváme na, na, na eh, ty na, na názory občanů. <clears throat> Takže zaprvé, co se týče tedy toho systému řešení sporu investora a státu, nejprve bych chtěla říci, že komise připravila zprávu kde se také hovoří právě o výsledcích veřejné konzultace, o zapojení klauzul a ISDS v eh, dohodě TTIP. Ukazuje se, že opravdu zúčastněné strany mají obavy a my teď chceme přemýšlet o tom, jak tyto obavy vlastně přetavit do určitých návrhů komise v konzultaci s Evropským parlamentem, s radou a se všemi, nebo s některými zúčastněnými stranami, takže to bude další krok této veřejné konzultace. Ukazuje se, že zde zůstávají určité obavy. Eh, na základě komentářů, které komise obdržela, eh, bylo možné eh, identifikovat celou řadu oblastí, na nich se ještě bude muset pracovat. Jsme si také vědomi toho, jak citlivá je tato věc a konkrétně je zde velice citlivé ten samotný mechanismus řešení sporu investora a státu ale mm, byť je tato diskuse o ISTS velice důležitá, měli bychom přemýšlet i o ostatních věcech a tématech, které se týkají tohoto obtížného jednání, které nás čeká. Takže budeme hovořit o přístup na trh zboží, služeb, mm, zadávání veřejných zakázek, usilujeme o snižování netarifních necelních překážek, chceme také například hovořit o zeměpisném označení. To jsou věci, které by měly být v jádru našich diskusí a z těchto jednání bychom chtěli eh, dosáhnout eh, prospěchu a potřebujeme tedy s těmito jednáními také pokročit. Co se týče transparentnosti při vyjednávání dohody TTIP, tak už jsem hovořila ve svém úvodním slovu o této věci. Vítáme rozhodnutí Rady a komise, které umožnilo větší transparentnost, která je opravdu zapotřebí. Jaký bude další krok? Chceme také zveřejnit ten vyjednávací mandát, chceme zajistit větší otevřenost, chceme lépe komunikovat s evropskými občany. Během uplynulého eh, zasedání Rady pro obchod jsme vedli diskusi o tom, jak je důležité také eh, srozumitelně komunikovat s našimi firmami, s našimi společnostmi o tom, co znamená TTIP, jak to bude s tím mechanismem ISDS, protože Teprve poté můžeme mít opravdu informovanou debatu založenou na faktech. Je důležité, aby lidé nejprve měli k dispozici všechny dostupné informace, aby se dozvěděli o všem, o čem se jedná a pak může probíhat diskuse. Je tedy také možná dobré to, že nejprve se ptáme a pak teprve vysvětlujeme. když hovoříme o počtu pracovních míst a o růstu ekonomiky. Tak jsem přesvědčena, že tato transatlantická dohoda opravdu vytvoří mnoho pracovních příležitostí zde v Evropě a že to bude důležité a významné pro naši ekonomiku a pro její růst. Máme k dispozici jednak studie z USA, ale i třeba zde studie z Evropského parlamentu, z Evropské komise a tyto studie ukazují, že ta částka, která by mohla poplynout, nebo ukazuje částky, které by vlastně poplynuly do evropské ekonomiky každý rok díky této dohodě TTIP. Eh, dovolte mi jedno přirovnání. Lotyšsko, když Lotyšsko přistoupilo do EU a stalo se součástí i zóny volného obchodu a celní unie, tak eh, se v naší zemi také ukazovaly různé obavy, jak, jaký to bude mít dopad na lotyšskou ekonomiku, jak to bude s našimi pracovními místy, jak bude vypadat růst ekonomiky, protože zde byly obavy z konkurence ze strany ostatních členských států, ale nakonec se ukázalo, že vlastně sice ubyla pracovní místa pro celníky a pro různé pracovníky na těch eh, celních úřadech, ale jinak eh, zase jiná místa narostla, takže se ukazuje, že by to mělo přinést dobré dopady pro naše ekonomiku a vlastně potom i pro blahu našich občanů. Co se týče dohody, pardon, eh, vlivu dohody TTIP na geopolitiku, tak je samozřejmě velice důležité dívat se na partnerství mezi EU a USA jako na strategické partnerství. A toto partnerství není důležité pouze ekonomicky, ale i geopoliticky. Když se podíváme na to, jak, co probíhá na východních hranicích Evropské unie, když si uvědomíme, jaké probíhají krize v různých částech světa, mm, jaké problémy se řeší v různých částech světa, tak je důležité, abychom si, eh, abychom prohloubili toto ehm, geopolitické a ekonomické partnerství jak s USA, tak i s Kanadou. Také jste se ptali na to, jaký eh, by to mělo dopad třeba konkrétně v Lotyšsku, nebo jaké jsme měli zkušenosti v Lotyšsku s podobnými <coughs> dohodami. Někdy se ukazuje, že lidé jsou více pro eh, propagandu z Kremlu, že lidé nejsou příliš otevřeni debatě, že lidé jsou spíše negativnější, když hovoříme o TTIP. Záleží na tom, jaké informace mají lidé k dispozici. Zda mají k dispozici pravdivé informace, Eh, takže musíme vysvětlovat našim občanům, o co jde v této transatlantické dohodě. Musíme se samozřejmě být velice obezřetní, musíme si chránit vlastní zájmy při vyjednávání. A také je důležité zachovat veškeré standardy, veškeré normy. Mm, ne, nesmí dojít eh, k snížení jakýchkoliv standardů nebo norm, které už existují v Evropské unii. Myslím si, že to byly asi ty hlavní věci, které se týkaly právě transatlantického obchodní a investiční dohody, na něž jste se ptali. Teď tedy mi dovolte přejít k dalším dotazům, které jste položili v diskusi jsem velice ráda, že padly i některé dotazy, které se týkaly jiných věcí než pouze dohody TTIP a systému ISDS. Ptali jste se například na nutnost modernizace nástrojů na ochranu obchodu. 21. listopadu 2011 rada potvrdila, že už zde není žádný, žádný eh, prostor pro vytvoření kompromisu. Takže členské státy stále zůstávají rozděleny. Zejména co se týče tedy těch eh, cel, komise byla vyzvána k tomu, aby se zamyslel nad tím, jak dále pokračovat. Omlouvám se, říká pan předseda. Znamená to tedy, že vaše předsednictví nebude tuto konkrétní legislativu protlačovat dále? protože myslím si, že třeba v Evropském parlamentu existuje konsensus, že toto, eh, ty nástroje na ochranu obchodu jsou jedním z prioritních věcí, které jsou důležité pro evropský obchod. Rada vyzvala komisi k tomu, aby připravila návrhy na další kroky. Čili my teď budeme vyčkávat na to, až se vyjádří komise, až komise předloží svůj návrh. Samozřejmě, že s tou prací se bude pokračovat, budou pokračovat eh, jednání na radě, ale musíme nejprve najít určitá řešení. Dále, nástroj, který se týká veřejných zakázek. Zde také máme návrh, který je na radě. Opět musíme eh, připomenout, že členské státy jsou rozpolceny v této věci. 21. listopadu na schůzce rady se to také potvrdilo a vlastně platí podobná věc. Komise byla požádána o to, abych se zamyslela nad možnými alternativními nástroji. A mm, tedy zatím v, tomto, v této chvíli tedy byly ty diskuse jaksi pozastaveny. Co se týče dohody s Kanadou, ptali jste se na připravenou dohodu CETA a také možnost znovu otevřít otázku ISDS. Rada se k tomu staví velice jasně. Jednání byla skončena podle nich a Hmm, už eh, nechceme, aby se ta dohoda CETA znovu otevírala. Musíme případné eh, problémy ještě jaksi vypilovat, eh, nebo ty případné věci se musí ještě dořešit vlastně na té právní úrovni. Takže bude tam případné takové právní dopilování, ale znovu otevírat vyjednávání dohody nechceme, protože pokud jednání jsou dokončena, uzavřena, tak jsou uzavřena. Pan Schulz se ptal na politiku sousedství. Také se ptal na Ukrajinu. A také na jednotný evropský přístup vůči Rusku. Padl i dotaz na připravovanou makrofinanční pomoc Ukrajině na to, jak má být tato pomoc využita v Ukrajině, jak máme dohlížet na to, jak, jak má být využita. Chtěla bych nejprve říci, že Rada pro zahraniční věci měla um, velice důležitou diskusi, která se týkala právě Ruska. A nyní můžeme potvrdit, že Evropa mluví jednotným hlasem, když hovoří se svými ruskými protějšky, když hovoříme o Rusku. Čili Evropská unie bude i nadále mluvit jedním hlasem a budeme usilovat o nalezení cest, které by vyřešily celou situaci. A také budeme hledat možnosti dalšího jednání eh, k vyřešení situace ve východní Ukrajině a obecně situace s Ruskem. Když se hovoří o plánu další finanční pomoci Ukrajině, tak rada zdůraznila, že na Ukrajině jsou naprosto zásadní reformy. Mm, také je zde důležitá podpora vlády. Ukrajinská vláda odvádí vynikající práci, snaží se řídit zemi v této krizi. Jsou eh, připraveni na velice náročné reformy, chtějí je zavést do praxe, chtějí bojovat s korupcí, chtějí také reformovat vládní strukturu, chtějí zavádět například reformy, eh, i další reformy, které jim doporučila Evropská unie. My ukrajinské vládě důvěřujeme, plně je podporujeme a také Vítáme i oznámení komise a předsedy Junkra, který 8. ledna v Rize řekl, že se chystá tedy další makrofinanční pomoc Evropské unie vůči Ukrajině. Jak se dívám na své poznámky, tak mám tady všude TTIP, TTIP. A na to už jsem se snažila zodpovědět Mm, byl tady také dotaz na takzvané konfliktní minerály. Pan Rena položil dotaz na konfliktní minerály, tak jsem ráda, že je zde dotaz eh, k nějakému jinému tématu, než pouze na obchodní dohody. Čili takzvané konfliktní minerály. Chtěli bychom najít nějaký proveditelný přístup k této otázce. Musíme tento přístup také potom předložit Evropskému parlamentu. Bude probíhat trialog. Čili nejprve to musí schválit rada a pak se to dostane na trialog s Evropským parlamentem. To je postup, který se bude týkat těchto konfliktních minerálů. Domnívám se, že jsem prošla všechny dotazy, nebo alespoň ty nejdůležitější. Omlouvám se, pokud jsem snad na někoho pozapomněla, protože některé ty otázky byly opravdu podrobné, ale já se těším, že naše diskuse bude pokračovat. Samozřejmě, že obchod je v centru eh, práce jak rady, tak i centru našich eh, předsednických úkolů. Hovořila jsem o tom, že lotyšské předsednictví se bude zcela jistě zaměřovat právě na obchod, mezinárodní obchod a transatlantický obchod. Je to důležité téma. Obchod je důležitým nástrojem k tomu, abychom zde měli zapojenější Evropu a konkurenceschopnější Evropu, která nakonec by měla přinést blaho našim občanům. Děkuji, říká pan předseda jsem si jist, že budeme v úzkém kontaktu v celé řadě věcí. Samozřejmě, že mm, některé věci, na něž se ptali naši kolegové, budeme velice sledovat a myslím si, že společně bychom měli usilovat o to, abyste vznikl dobrý obchodní plán, dobrý, dobrá obchodní dohoda. Přeji vám hodně štěstí a děkujeme za dnešní přítomnost. Děkuji, říká paní státní tajemnice. Těším se na úzkou spolupráci v následujícím půlroce. Okay. Our uh, next Další bod pořadu jednání 8. Trialogy, třístranná jednání. Wir už jsem optimisticky informoval, že 8. prosince jsme měli druhý trialog na téma externích obchodních statistik a italské předsednictví rady to v podstatě uzavřelo, ale zcela zjevně nebylo možné to potvrdit, to uzavření, protože blokační majorita v radě tomu zabránila a proto musím ta optimistická prohlášení, že jsme to uzavřeli, stáhnout a musíme vyčkat, co rada udělá tuto chvíli nemám informace o tom, zda se to bude ještě znovu zvažovat to rozhodnutí, nebo zda se do trialogu pustíme znovu od samého počátku, protože je jasné, že dokud není schváleno všechno, není schváleno nic. A kdyby rada opravdu řekla, že neakceptuje kompromis, tak bychom museli začít opět od nuly. Tak, to je aktuální stav probíhajících třístranných jednání. Další třístranná jednání v tuto chvíli nemáme. Tak teď se vlastně dostaneme k bodu pořadu jednání číslo 9, ale zpravodaj tady teď v tuto chvíli nevidím. Tak navrhnu, abychom prohodili body 9 a 10 a Dostaneme se teď tedy k bodu 10 a teď se namnožím a budu předseda a zpravodaj v jednom. A dovolte mi tedy, abych jako zpravodaj začal úvahami k přípravě rezoluce o TTIP. Právě jsme s předsednictvím rady na dané téma diskutovali Myslím, že opravdu je na čase, aby se přeskoumal pokrok v jednání. A k tomu máme nástroj takzvané rezoluce usnesení, je to podle článku 108 odstavec 4 jednacího řádu kdykoliv můžeme provést dílčí hodnocení jednání. A já jsem pevně přesvědčen, že to udělat musíme, protože, a to není žádné tajemství, na veřejnosti se to zdá se vymklo. Máme mnohé kritické hlasy, která, které s tímto jednáním souvisí, proto je víc než víc než nutné bilancovat, ale také dbát na to, abychom dostali své odpovědnosti parlamentu, abychom řekli jasné slovo ke stavu jednání. A já bych to rád potvrdil. Rezoluce podle článku 108.4 jednacího řádu využíváme úmyslně k tomu, protože TTIP mnoho lidí i mnoho lidí v parlamentu eminentně zajímá a proto eh, s nás zajímají i stanoviska jiných výborů. Já jsem si přál, aby se parlament podílel v nejširší možné míře. A další výbory, dámy a pánové, to využili Teď máme 13 výborů, které se na tom podílejí, tedy budeme mít stanoviska od 13 výborů a ta zapracujeme do svých konzultací. Jsem pevně přesvědčen, že musíme jasně vysvětlovat, proč je vůbec takováto obchodní dohoda nutná potřebná. A především, a to je popsáno i v tom pracovním dokumentu, který jsem vám předložil, především se domnívám, že v době, kdy jsou e, řetězce zcela globální, kdy tedy singulární sledování nějakého vývozu a dovozu už není v podstatě nijak důležitá věc. Jde o to, abychom stabilizovali ty globální řetězce. Ehm, zjistilo se, že v případě evropského exportu až 40 e, tvoří dovozy. Tedy evropský průmysl je opravdu propojen s celosvětovými řetězci vzniku hodnot a proto jsem pevně přesvědčen, že je rozumné a účelné stanovit rozumná pravidla pro globální ekonomiku. Tak a tady jsme u toho kritického bodu. Po mém soudu v případě obchodní dohody se spojenými státy musí jít o to, aby ta pravidla byla taková, že nebudou uspokojovat ekonomické zájmy jednotlivců, ale měly by sloužit blahu občanů. Proto tedy pro mě je mimo jakoukoliv otázku. Nemůžeme akceptovat obchodní dohodu, která by měla jakýmkoliv způsobem legalizovat dumping, tedy že by nějaké standardy snad klesly. Dámy a pánové, může se jednat jenom o to, aby byly dojednány standardy na vysoké úrovni, tak, aby globální řetězce vzniku hodnot byly stabilizovány, aby se mohla rozvíjet soutěž, soutěž v kvalitě a efektivitě, ale nikoliv soutěž sociálních či ekologických standardů směrem dolů. Tak, za těchto předpokladů by šlo o to, aby tyto nároky byly také uskutečněny a k tomu je potřeba velkého demokratického procesu. My jako Evropský parlament tady hrajeme, dámy a pánové, velkou roli. Stejně tak tady hraje roli demokratická veřejnost a proto je potřeba maximální možné transparentnosti k tomu, aby se zajistilo, že nic nebude v zájmu jednotlivých ekonomických zájmových skupin, Jde o to, aby veřejnost to mohla kontrolovat a podílet se na tom. Proto bylo a je nutné, aby ten mandát byl pokud možno veřejný. Bohužel se to odehrálo trochu pozdě, ale někdy se říká lepší pozdě než nikdy. A také je nutné, aby, ty, aby se zveřejňovaly základní vyjednávací dokumenty, tak aby každý mohl sledovat, o čem se jedná tak aby nabídky v oblasti služeb se dostaly na stůl, protože to je pro evropskou veřejnost důležitá, velice citlivá oblast. Bez transparentnosti není možno organizovat demokratické procesy. Tak to je má představa takové preambule této rezoluce, že by se reflektovalo proč se ta dohoda uzavírá, s jakým politickým eh, zaměřením se uzavírá. A pak bych v této rezoluci dále probral ty tři bloky, kterých se to týká. Ono v tom pracovním dokumentu to tak je uděláno. Ten první blok, ten eh, reflektuje přístup na trh a samozřejmě se tady bude muset uvažovat odslech. A když se podíváme na ty dvě oblasti, Evropu a Spojené státy, dámy a pánové, tak pak je jasné, že nepotřebujeme asymetrickou dohodu, jak se tomu děje třeba s méně rozvinutými zeměmi. Tady jde o to, aby na konci u těch celních sazeb na obou stranách Atlantiku byla nula. To by znamenalo výhodu i pro spotřebitele. Otázka přístupu na trh u veřejných zakázek, dámy a pánové, myslím, že je druhá zcela zásadní výzva v oblasti přístupu na trh. Všichni znáte problémy té nedostatečné připravenosti ve Spojených státech přijímat cizí služby, jak na úrovni celostátní, tak na úrovni jednotlivých států Spojených států. Tady se budeme jasně muset vyprofilovat. Myslím, že otázka služeb, přístupu na trh v oblasti služeb třeba pro architekty, inženýry, montéry. To je otázka, která je zcela zásadně důležitá pro to, aby náš průmysl a náš sektor služeb se mohl uplatnit. Druhý blok, který je předmětem intenzivních diskusí veřejnosti, je otázka spolupráce v netarifních bariérách, obchodních bariérách. Tady je důležité zmínit, že se skutečně jedná o to, aby byly stanoveny standardy na vysoké úrovni, ne snad aby byly snižovány. Když se tohle vezme vážně, tak si myslím, že jednání posledního půl druhého roku ukázalo, že v určitých oblastech je možno standardy stanovit nebo navzájem uznávat a v určitých oblastech to možné není. Například myslím, že možné je otázku crash testu na obou stranách Atlantiku navzájem uznávat a tím odstraňovat obchodní bariéry. Co se týká otázky chemických produktů, tak tam už je to svízelnější, tam jsou ty struktury a legislativa na obou stranách oceánu natolik odlišné, že tady je možno hovořit o společné informace, ale rozhodně ne o společných standardech nebo o uznávání standardů. Tato jasná stanoviska myslím, že musíme formulovat zcela jasně proto, aby na veřejnosti nedocházelo k nejasnostem. Je, jde o to, aby se umožňovalo jenom to, co reálně opravdu je možné, tak, abychom mohli garantovat vysoké standardy. To též platí pro oblast standardu potravin nebo ochrany spotřebitele nebo otázka bezpečnosti softwaru a hardwaru. To je ostatně také velice ožehavé téma. Třetí blok je samozřejmě blok, o kterém se veřejně diskutuje a právě předsednictví rady to má ve středu pozornosti. To je otázka ostatních pravidel, především otázka ochrany investic. Dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, tady chci jasně říct, že v mé rezoluci se jasně hlásím k ochraně investicem. Hluboce přesvědčen, že my v Evropě potřebujeme investice, tak abychom organizovali proces reindustrializace a proto také musíme garantovat ochranu investic podle jasného principu, že zahraniční a tuzemští investoři musí mít stejná práva. To musí platit v Evropě, to musí platit i ve Spojených státech. K tomu jsou vhodné prostředky v právnickém i právním rámci Evropské unie i Spojených států. Já osobně se domnívám, že v této souvislosti můžeme rezignovat na jiné nástroje, tedy nějaká mimosoudní rozhodčí místa pro ochranu investorů v Evropě nebo ve Spojených státech. Tak si myslím, že nejsou potřeba. Chci jenom poukázat na to, že obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Austrálií přinesla dobrá řešení ve vztahu k ochraně investorů, aniž by se zřizovala tato mimosoudní rozhodčí místa. A myslím, že země, která má nejvíc amerických investic, a to je Irsko, tam nejsou žádná mimosoudní eh, místa pro, pro urovnávání sporů. Takže vidíme, že parametry pro investice jsou jiné. Tedy jasně se hlásím k ochraně investorů, to ano, ale jinými nástroji. Jsem si jist, že se o tom bude ještě intenzivně diskutovat. Pro mě je ještě jedna důležitá kapitola, která má po mém soudu zásadní význam. Pokud chceme dostat nároku stanovit standardy, které nereagují na zájmy jednotlivých, na zájmy jednotlivých eh, zájmových skupin, ale celé populace, tak jde o to mít fundamentální pravidla pro ekologické standardy a práva zaměstnanců. To je to, co je obsaženo v kapitole pro udržitelnost. Myslím si, že nedává vůbec žádný smysl otevírat trhy, umožňovat konkurenci mezi firmami, které platí dobré mzdy a zaměstnanci mají právo spolurozhodování. Smlouvy s regiony, kde něco takového neexistuje, kde jsou nízké e, příjmy, vyplácí se minimální mzdy a zaměstnanci nemají žádná práva. E, Tedy jde o to, abychom měli stejné elementární standardy, co se týká pravidel. Proto tedy, dámy a pánové, návrh, který by měl vyústit v rezoluci, jasný úvod, jasná preambule, proč dohodu chceme proč chceme čerstvý start, proč chceme, aby loď opustila nebezpečné mělčiny a vyplula jasným směrem, ale stejně tak máme i jasné stanovisko k těm třem blokům, o nich se jedná. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, stejně tak si myslím, že v rezoluci musíme vůči partnerům v jednání formulovat svá očekávání. Pokud se podívám na rok a půl probíhající jednání, tak konstatuji, že ze strany Evropské unie padla celá řada nabídek. Třeba v celní oblasti nebo u veřejných zakázek nebo v případě standardů a partneři v jednání na druhé straně Atlantiku na to reagovali nepříliš ambiciozně. A to se domnívám, že by ta rezoluce měla jasně formulovat. Tedy nárok máli dojít k nějakému restartu, tak očekáváme od amerických partnerů také větší míru ambicioznosti to jde až tak daleko, že bychom měli říct, že jasně očekáváme, že v americkém kongresu vznikne Trade Promotion Authority, tedy orgán na podporu obchodu, který by jasně signalizoval, že je tady připravenost a ochota rozumným způsobem v jednání dále pokračovat. No, jasné. Skepse je všude přítomná. Když se třeba podíváme na to, třeba Eh, vypracování standardů v automobilovém průmyslu, tak v Ženevě, UNCE, kde se dělaly různé crash testy nebo testy reflektorů a tak dále a náš partner ty standardy neakceptuje, tak si pak člověk klade otázku, zda úroveň ambicí o společné vysoké standardy zastávají obě strany. Právě v listopadu tahle pracovní skupina 2019 opět pracovala, sešla se, vypracovala standardy pro pneumatiky v Ženevě. Všichni to akceptovali, ale Spojené státy nikoli. Tedy i v rezoluci je třeba eh, abychom eh, žádali od svých partnerů, aby byli ambiciozní v přístupu k jednání, tak aby ten výsledek byl dobrý. Tolik na úvod. Chci vám tím jenom osvětlit svůj pracovní dokument a těším se na vaše komentáře. Pan Felner, prosím. Ne, ne, omlouvám se. Kolegyně nejdřív. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za práci, kterou jste věnoval přípravě tohoto dokumentu. Když, si řeknu, když řeknu, že souhlasím s tím posledním, tak to neznamená, že bych nesouhlasila s tím dříve řečeným, ale myslím, že právě ty poslední věty, které jste řekli, jsou zcela pravdivé. Ano, musí být vůle na obou stranách, tak, aby bylo možno schválit něco, co spadne pod ten pojem comprehensive agreement, tedy komplexní dohoda. Možná je to opravdu tak, že ta ochota v tuto chvíli není na obou stranách stejná. Tedy v zásadě jako lidová strana nejenom v zásadě, ale jsme pro schválení dohody TTIP a musím říct, že se to nedá nikdy zopakovat dostatečně intenzivně, že s ohledem na střední a dlouhodobou perspektivu tahle dohoda je ještě důležitější, než když se podíváme jenom na ty přímé dopady, které přinese zítřek či pozítřek. Tedy děkuji vám za přípravu tohoto textu, ale chci poznamenat jednu věc. V zásadě je to tak, že ve veřejnosti panuje takový názor, že tohle je názor parlamentu, tedy že je to návrh zprávy, která ještě není zprávou. Teda upřímně řečeno, zatím jsme se nedopracovali k názoru parlamentu. Ten názor se ještě bude tříbit. Většina může být taková nebo i maková a na konci potom budeme mít parlamentní většinu. A teď mi dovolte, abych eh, řekla po mnoha letých zkušenostech v tomto parlamentu, že tady už bylo tolik rezolucí, které měly obrážet názor parlamentu až do příští rezoluce stejného parlamentu, která přišla s jiným názorem. Ale tak daleko zatím ještě nejsme tuto chvíli tady pracujeme po mém soudu velice dobře. Je tady to rozdělení, které jste udělal, takže je tady definována každá kapitola a potom samozřejmě v dalších diskusích se budeme věnovat víc podrobnostem jednotlivým bodům, které tady jsou popsané. Tam je pak možno navrhovat určité změny. Další zásadní stanovisko je asi takové. Myslím, že ten dokument by byl ještě lepší, kdybychom některé věci formulovali významově stejně, ale pozitivně. Některé věci se dají formulovat pozitivním způsobem. Podle mého názoru není třeba, abychom říkali to, co je tam psáno někde ke konci. Myslím, že není třeba říkat, co všechno nechceme. To si myslím, že během času a času na to bude dost, tak se to vytříbí, co chceme a nebo co nechceme. Třeba zemědělství jako příklad. Všichni víme, že zemědělství co do objemu, je v podstatě nejmenší oblastí, ale z pohledu spotřebitelů je to samozřejmě věc nadmíru důležitá. I z pohledu našich potravinových norem a dalších standardů. Proto bych já u té části, která se věnuje zemědělství, chtěla, aby se zdůraznily víc ty výhody, které z toho mohou plynout. A to i proto, že v tuto chvíli máme velký exportní přebytek do Spojených států, což je věc velice málo známá. Jsou tady velké obavy, že nás zaplaví americké výrobky, ale že teď my zaplavujeme je svými výrobky, to není dostatečně známé a e, i tady může dojít ještě k nárůstu. Další téma ochrana investic. Tady bych nešla do podrobností. Tady velice pravděpodobně v příštích měsících o tomto tématu ještě budeme hodně hovořit. V zásadě jsme si zajedno v tom, že systém ISDS, který existuje, je třeba reformovat. Jak to nakonec dopadne, o tom se ještě bude diskutovat a budou se určitě tvořit takové či onaké většiny. Obecně řečeno, tak bych to schrnula, 65-70% je podle mého názoru velice dobré. O zbytku lze diskutovat. Co také velice vítám, je nový harmonogram. Budeme mít čas ve všech dalších výborech a je moc hezké, že jich je tolik, budeme mít čas, aby se utvářel takový široký názor v celém parlamentu. Budeme mít hodně času na to, abychom to propracovali a ten revidovaný harmonogram je velice dobrý. Děkuji. Děkuji vám. Teď stínová zpravodajka. Emma, prosím. Emma. Uh, Děkuji, pane eh, předsedající Já jsem eh, ráda, že jsme měli možnost se seznámit s návrhem eh, a obecně jsem s ním spokojena. Je to vyvážený přístup na to, že to je první návrh a myslíme si, že to je pozitivní příspěvek k cestě za ambiciozním výsledkem TTIP. Politická frakce eh, pana zpravodaje měla určité skeptické eh, názory na eh, vyznění TTIP, ale já si myslím, že je dobře, že teď je to tak, jak to je. Je to důležitá fáze jednání. Mám eh, pár připomínek k, k pracovnímu dokumentu. Možná, že bychom ještě mohli společně pracovat na nějakých eh, zlepšeních. Myslím si, že eh, dokument tak trochu předjímá tu roli, co by mohl TTIP hrát. Eh, Zprávodaj eh, říká, že TTIP nebude klíčový pro zlepšení situace v Evropské unii, že by tady neměly být nějaké falešné naděje. Já si naopak myslím, že je to naprosto klíčový dokument takže si myslím, že má svou roli eh, v ekonomickém oživení a samozřejmě obchod nebude řešením pro všechno, ale 120 miliard eur eh, to je částka, eh, o kterou tady jde. Je to prostě příběh s dobrým vyzněním. A když diskutujeme o globalizaci, tak si myslím, že bychom také měli e, potenciál e, TTIP zohlednit v tom smyslu, že on může tvořit normy. A tady bychom měli spolupracovat e, se spojenými státy, další země na nás hledí, jak to vytvoříme, jak vytvoříme další příležitosti stabilnějším, transparentnějším způsobem v tom obchodním systému. Pak jsou tady ještě některé důležité věci, o kterých jste se zmínil ohledně transparentnosti. E, mně je jasné, že TTIP je snaha e, prostě že, že tady prostě je uh, určitý názor, že uh, Spojené státy nás chtějí na naší cestě uh, v regulování posunout jinam. Ne, tady musíme spolupracovat, musíme samozřejmě promýšlet, jak najít společně tu optimální rovnováhu v regulaci. A to se týká i dalšího bodu, a to znamená dohledu, dozoru, jak můžeme s národními parlamenty toto promyslet, eh, aby eh, to dobře fungovalo a jak eh, také spolupracovat s americkým kongresem. To si myslím, že bude úplně klíčové, tento společný dohled, aby ta smlouva a její vyznění bylo opravdu úspěšné. A co se týče ISDS, tak to je značně kontroverzní, to už se bude diskutovat ale zítra, tak já se toho teď nepustím, ale myslím si, že vy to také uznáváte, že investice jsou nutné zde v Evropské unii a později pak říkáme v jednom odstavci, že eh, musíme řešit otázku ISDS. Jsou tady, musíme být realisté, určité okolnosti na obou stranách a jsou tady vlastně obě strany mince. Všichni budou potřebovat ochranu, i naši investoři ve Spojených státech. Ne všechno může být řešeno vnitrostátními soudy a je zapotřebí tady zaručit e, řešení sporu. Jsem e, ráda, že se už ten časový harmonogram posunul, e, že tady prostě to jde nad rámec ještě toho slyšení, které bude, že tady ta otázka transparentnost činnosti, eh, kterou jsme požadovali, začíná hrát větší roli. Děkuji vám. Děkuji. Marita je další. Ano, děkuji, pane předsedo, za vaší práci zpravodaje nad eh, tímto dokumentem. Chtěla jsem si dovolit pár obecnějších připomínek jako reakci a doporučit, abychom se opravdu drželi eh, pravomoce, eh, která je pravomocí našeho výboru, abychom tedy hráli roli, která nám byla svěřena. Možná, že naše, eh, náš přístup by mohl být trochu proaktivnější čas od času, že bychom jasně měli dávat najevo, co chceme, například ve světle vašich slov ohledně nutnosti transparentnosti. Vy začínáte citací těch kritických hlasů. Já myslím, že je jasné, že takových hlasů zaznívá hodně, že zaznívá hodně hlasů obecně. Ty kritické jsou hodně slyšet, ty další ne a já si nemyslím, že by mělo záviset na kritických hlasech, zdali budeme usilovat o transparentnost či ne, protože my bychom o ní měli usilovat obecně. Je to součást demokratického procesu, to obecně. A pak jsou tady nějaké odkazy na makroekonomické procesy, na Mezinárodní organizaci práce. Vy rovněž říkáte, že jako součást té kapitoly zprávy o udržitelném rozvoji potřebujeme pravidla pro odpovědnost firem v TTIP. Kdo sleduje moji práci, ví, že já v toto věřím, ale nejsem přesvědčena, že jsou to eh, požadavky, které bychom měli důrazňovat zde. Eh, měli bychom si jinak ale ujasnit, jestli opravdu patří do našeho mandátu, protože jinak se skutečně ještě rozostří ta debata ohledně toho, co je možné a co ne. Členské státy dále dali jasný mandát komisi, jak má vyjednávat jejich jménem e, tuto dohodu a my bychom se v tomto směru měli toho mandátu držet. Mohla bych přivítat eh, také silnější zdůraznění eh, role našeho soukromého sektoru, naší podnikatelské sféry a co by, mohla, co by to mohlo znamenat, eh, když by tady neexistovaly prostě ty tarify a netarifní bariéry pro malé a střední podniky. Ty jsou poměrně nízké, ale pokud byste byli v textilním průmyslu, tak je tady tarif 20% na vaše produkty, to není málo, to musíme uznat je to náš soukromý sektor, který vytváří pracovní příležitosti a jakákoliv překážka, kterou je možno odstranit, eh, tak to bychom měli eh, využít. Eh, standardy nepůjdou dolů, to je jasné a bylo by logické, abychom připomněli, co jsme shodli ohledně, co jsme dohodli ohledně veřejných služeb a potravinových norem a tak dále. Abychom se vyhnuli konfúzi v této rozpravě, tak bychom možná měli hovořit ne tolik o harmonizaci pravidel, ale o spolupráci a vzájemném uznávání tam, kde to je možné a nutné a také hovořit o snížení demo, eh, byrokratické zátěže. Ale harmonizace to je skutečně trochu zavádějící, když hovoříme o normalizaci, tím spíš, že některé normy snižovány být nemohou. A v tomto světle bychom měli také požadovat, aby komise byla v této věci velice pevná. Eh, někdo naznačuje, že bychom mohli vyjednávat s Američany přímo, některé by to jistě zajímalo, ale to není role našeho parlamentu. Já také vítám odkaz na energetiku, to je nepochybně důležitá součást přístupu na trh. Možná, že bychom v tomto směru mohli ve světle nejnovějších událostí být specifičtější. Senda McCain navrhuje eh, odstranit eh, John McCain Act. Tady si myslím, že to by bylo velice důležité. Je to skutečně zastaralá norma, sto let stará a e, to e, prostě se e, by mohlo odstranit, mohli bychom podporovat Američany a tímto textem, aby se možná také více zajímali o to, co chce tento parlament a my bychom o, tom, o to mohli žádat naše vyjednavatele. To jednání je obrovsky důležité nejenom z ekonomických hledisek, ale také z geopolitických. My se pohybujeme v obrovsky měnícím se světě E, kde jsou různé zájmy a kde je skutečně e, třeba si uvědomit, že ta potřeba e, obchodu založeného na pravidel, což nám je tolik drahé, není vždycky obecně sdílena. Takže máme tady tento návrh, musíme se dát do práce, abychom s ostatními výbory včas předložili svůj pohled na, ten, na tuto fázi vyjednávání. Helmut. Děkuji, Bente, pane zpravodaji, pane předsedo, všechno v jednom. Začnu tím, co řekla Maritě, když řekla, že se těší na spolupráci s tebou, tak musím říct na to, já se těším také. Těším se na práci na návrhu stanoviska Evropského parlamentu k probíhajícímu jednání o TTIP. V tom pracovním dokumentu odkazuješ na určitý nový start, nový rozjezd. To je věc, s níž přišla nová komise. A po kongresových volbách ve Spojených státech tam také zaznělo, že je třeba nového rozjezdu. Otázka, která se navízí, je, jak má vypadat nový start, když platí starý mandát. Musíme tedy veřejnosti jasně, explicitně, konkrétně ukázat, v čem z našeho pohledu má spočívat ten nový start. Myslím, že tuhle otázku musíme důkladně probrat. A to mají všichni kolegové pravdu, protože ano, vedou se ohromné debaty ve společnosti ve všech 28 státech i na druhé straně Atlantiku je tady velká míra nejistoty. A k tomu přispěla ta netransparentní politika rady i komise v minulosti. To je tedy opravněné. O čem se vlastně jedná? Co je ve středu jednání o TTIP? Myslíme, že musíme jasně říct, že to obchodně není obchodní, že to opravdu není obchodní dohoda v původním smyslu slova, nebo ne jen tak, jak to zaznělo dnes ráno v diskusi s generálním ředitelem bývalým generálním ředitelem VTO, jedná se o příspěvek k budoucí organizaci světové ekonomiky. Jde o propojení dvou největších trhů, jednotného trhu Evropské unie, jak se vyvíjel od 80. let minulého století, se severoamerickým trhem, explicitně s trhem USA ale samozřejmě prostřednictvím NAFTA je americký trh propojen s kanadským a mexickým. A jak to vypadá, tak nakonec na tom bude chtít participovat Kanada i Mexiko. Je tady paralelně probíhající jednání TPP, tedy to transpacifické jednání. To znamená, že to jsou body, které se týkají opravdu velice široké oblasti. Musíme říct, nebojte se, aký komunitér mm, zůstane zachován tak, jak je, všechny standardy budou, musíme to těm lidem v Unii jasně říct. Musíme jim říct, jak to bude fungovat, jakým způsobem se to uskuteční. A pak teprve jednotlivé otázky. Myslím, že to musíme do té rezoluce dostat zcela transparentně Jinak ten úkol, který my máme jako nově zvolený parlament, jinak ten úkol prostě nesplníme dostatečně důstojně. Další aspekt, možná o něco konkrétnější. Myslím, že v tom úseku, který si e, zmínil TTIP jako nástroj udržitelného růstu, tak to musíme dát do širší souvislosti. Sdílím tvůj názor, že to nemůže být bráno jako alternativa k procesu VTO. To však ještě dlouho, dlouho neznamená, že nemůžeme stanovit standardy, stanovit pravidla, která s ohledem na strukturu světového obchodu a velmocí, které mu dominují, i soukromých podniků na těchto trzích. Samozřejmě dojde i k nějaké nerovnováze. Musíme to jasně vzít na vědomí a musíme probrat, jak tento bilaterální akt se projeví v multilaterální komplexnosti světového obchodu. K tomu regulatornímu oddílu myslím, že tam není ještě dostatečně jasné to, co obyvatelstvo vnímá kriticky a Maritě to také zdůraznila. Musíme říct, jak to v budoucnosti má fungovat. To znamená, když už nehovoříme o harmonizaci a neusilujeme o ní, ale když hovoříme o vzájemném uznávání regulatorních rámcových podmínek, tak pak je otázka, kdo bude rozhodovat, jaký produkt se kde bude prodávat, když to budou různé standardy a různé pravidla a bude se to navzájem uznávat. Tedy Eh, spotřebitel musí sám zodpovědně rozhodnout, zda si třeba koupí produkt podle amerických standardů na evropském trhu nebo na americkém trhu rozhodne konzument, zda si koupí výrobek podle evropských standardů. Pak rozhodne cena, poptávka a netarifní bariéry, to znamená, ten regulativní katalog bude rozhodovat o konkurenceschopnosti schopnosti těchto produktů. To je třeba říct jasně, jak ten budoucí regulativní standard bude popsán, jak se o něm bude jednat a jak se bude v budoucnosti vyvíjet. A tady si myslím, že je potřeba to jasně říct. Tam to krátce v tom je, ale je třeba jasně říct, že demokraticky legitimní instituce Evropské unie nelze spochybnit. Oni budou výhradně příslušné v budoucnosti proto, aby to posuzovali. A proto tedy si myslím, že si ještě užijeme nemálo zábavy, až se pustíme do tohoto textu. Myslím, že na to máme čas ještě zítra i v budoucnosti abychom byli konkrétnější. Děkuji. Děkuji, Janik. Merci. Um... Děkuji. Je to obtížná záležitost začít eh, v stávajícím kontextu eh, s nějakým návrhem usnesení kolem celé Eh, textu smlouvy. Kdybychom to chtěli udělat kolektivně, tak určitým způsobem bychom vlastně převzali to, co nám řekl dnes dopoledne Pascal Lamy. To znamená, eh, že takováto dohoda, takovéto partnerství by se mělo odvíjet od jednoho pravidla, a to je sladění obou stran ohledně eh, na té nejvyšší normě platné na jedné či druhé straně. To není proces, kde by jeden byl nahoře, druhý dole a pak by se prostě zjišťovalo, kde mezi tím se můžeme domluvit, ale mělo by to být tak, že ta vyšší norma eh, těch dvou stran bude nadále platná pro obě. Prostě takhle by to mělo být. Já si domnívám, že určitá část občanů by na tohle slyšela ale vstoupit do procesu, kde, jak je to ostatně napsáno v těch financích, je třeba jít směrem k procesu konvergence mezi Unií a e, Spojenými státy, tak to znamená, že v tomto případě E, my vlastně budeme žádat Američany, aby se trošičku přiblížili, aby šli vlastně dolů, protože my nejsme úplně připraveni. A přitom tady jsou velice důležité a dobře sformulované věci v tom textu. Například ohledně pod, e, potvrzení vynětí e, audiovizuálních služeb z toho kulturního sektoru. Doufejme, že to nevstoupí oknem či dveřmi. Potom je to otázka veřejných služeb služeb, ten text by mohl být ještě zlepšený, ale je tam explicitní vůle vyčlenit, neuvádět tam veřejné služby a všechno to, co by tam mohlo patřit. Vyčlenit je, dát je stranou vyjednávání a to je důležité. A teď měli bychom mít nějakou, eh, nějaké stanovisko konsensuální, budeme ho mít, nemyslím si. Já si nemyslím, že může být ve společnosti tak tvrdý, Eh, diskurs, eh, tak obtížný diskurs a vyjít eh, koncensuálně. Takže parlament by se měl k určitým tématům vyjádřit. Nejprve transparentnost. Tak tady to parlament schvaluje nebo ne? Zpráva evropské vyjednavatelky, která podle našeho názoru, mého názoru říká, že to je v rozporu s přístupem k informacím, tak já se ptám, zdali parlament bude validovat tento systém či nikoliv. A teď stanovisko k ISDS. Já jsem slyšel, Bernte, tvoje stanovisko víckrát proti ISDS, tím lépe, ale ten text není proti ISDS pokud eh, jsem Ignacio, velký evropský vyjednavač, eh, eh, tak bych četl pouze jednu jedinou větu, měla by, kdy, kdyby měla být to ustanovení ISDS začleněno takže bychom to měli reformovat. No, ale já si myslím, že tento parlament se prostě musí vyjádřit k ISDS. Když máte 97% evropských občanů, kteří se vyjádřili a řekli, že to nechtějí, když ještě před nějakými dvěma, třemi dny první rakouský kancléř se k tomu vyjádřil velice tvrdě, národní parlamenty Unie se k tomu četné eh, vyjádřili velice tvrdě, spotřebitelské organizace a tak dále. Evropský parlament tak nemůže říct ano, ale a tak dále dále a komise se nakonec udělá, co chce. My musíme říct jasné slovo k zemědělství. To je trošičku stručné, pokud to tak mohu říci. Samozřejmě, že otázka OGM tady je, ale víme také dobře, že Eh, reflexe ohledně přístupu na trh znamená také dát do konkurence velice industriální, eh, tam je 70 eh, hektarů v průměru v USA a u nás je to 14 hektarů v průměru. Je to velice produktivistická zemědělská Eh, záležitost eh, v Evropě, ale není to jenom tak. Takže my nemůžeme eh, zemědělství brát pouze prostřednictvím tématu OGM a konkurenceschopnosti. A je, to, je tady jedna věc, na kterou zapomínáme, a to jsou osobní údaje. Mně se zdá, že v eh, usnesení Evropského parlamentu je třeba to zkontrolovat. Když jsme hovořili o skandálu NSA, tak jsme také hovořili o možnosti pozastavení vyjednávání o TTIP. A tehdejší usnesení parlamentu řeklo, že pokud nebude vyřešená otázka NSA, jistě je tam otázka eh, té směrnice a tak dále, ochrany, ale řekli jsme tehdy v tom usnesení, že pokud tedy to špionáž nebude vyřešena v rámci NSA, tak to parlament nepovede dál. Ta jednání prostě ne, ne, nedá jim zelenou. Mně to připadá důležité. A ještě kapitola o ro, eh, udržitelném rozvoji. To mi připadá důležité. Proč bychom se nevyjadřili eh, pro kapitolu, která by byla závazná, konečně závazná. Když jsem viděl dokumenty Spojených států, tak jsem viděl eh, vlastně, že to je požadavek Američanů jít cestou závazná různé eh, kapitoly v oblasti udržitelného rozvoje, proč bychom to nemohli také takto podpořit. A pak je tady ještě jedna věc, eh, spolupráce v oblasti regulace. To je zase velmi politické téma. Přijmeme skutečnost jako Evropský parlament, že každý eh, právní akt, který by mohl mít dopad na obchod, ať už je to na úrovni eh, spolkových zemí, regionů, eh, národní úrovni, federální, bude muset být tímto fórem deregulačním ex ante studován a eh, potom by toto fórum vy, konávalo nesmírně silný tlak. Takže zase si myslím, že tady se jedná o demokracii a my bychom měli být na straně obhajoby demokracie, na straně občanů. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Begini. No, ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji za tento pracovní dokument, který máme k dispozici. My z Hnutí pěti hvězd bychom také chtěli přispět k tomuto dokumentu, i když možná to nebude úplně v souladu. Chtěla bych hovořit zejména o ISDS. Už eh, jsme mnoho hovořili o přímé demokracii a teď už zde byly ty konzultace a myslím si, že opravdu musíme vyslyšet ty názory různých občanských eh, skupin, které se týkají toho ISDS, protože téměř většina těch eh, reakcí byla negativní. Občané se bojí této doložky a my jsme přímě, přím, přímým způsobem zvoleni zástupci těchto občanů a měli bychom respektovat jejich vůli. Takže já si myslím, že už vlastně zde mm, není o čem diskutovat, co se týče ISDS. Měli bychom volat potom, aby ta klausula ISDS tam vůbec nebyla. Dále, co se týče transparentnosti, opravdu doufám, že to stávající úsilí eh, není pouze určitá taková mm, potěmkinová vesnice, že, že se jedná o opravdové úsilí, Evropský parlament musí být řádně informován o stavu vyjednávání, včetně veřejnosti, včetně občanských společností, nevládních organizací, odborů. Opravdu si myslím, že by to neměly být pouze lobbysté, kdo získávají informace. A co se týče, těm, co se týče těch dalších témat, my klademe důraz na to, že třeba klást pozornost na všechny obavy vyjádřené občany. Měl by například zde být zákaz obchodování s klonovanými zvířaty, musí zde také být dodržovány naše zásady ochrany životního prostředí. Měli bychom také vyjádřit odhady ztracených pracovních míst podle jednotlivých členských států a k tomu už mm, dochází. Alespoň tedy ta ztráta v tom krátkodobém pohledu. A také třeba si uvědomit, že dojde vlastně k poklesu eh, intrakomunitárního obchodu o 30 až 40 Evropská unie přitom eh, vychází z obchodu a malé a střední podniky se snaží držet eh, hlavu nad vodou. Myslím si, že bychom měli také tedy slyšet názory. A můžete mě klidně nazývat euroskeptičkou. Pan Filner, Děkuji. Za prvé k tomu samotnému procesu. Chtěl bych říci, že je důležité, a teď, když připravujeme tu zprávu z vlastního podmětu, zamyslet se nad tím, zda by neměl být nějaký druhý nebo dokonce třetí mandát, když si uvědomíme ta, ta, ta, ty rezoluce. Protože došlo k určité změně v rámci celého toho procesu, takže je důležité, abychom neměli, abychom neměli tento text jako základ něčeho, eh, co vlastně znovu úplně obrátí eh, to hřiště, že, že vlastně úplně znovu nastolíme to, co chceme, to, co nechceme, že tam budou nějaké ty, eh, ty naprosté změny. Takže já si myslím, že tento text je poměrně kvalitní. Je to vyvážený text, já vám později ještě dám sice příklady věcí, s nimiž nesouhlasím, ale stejně si myslím, že ten text je poměrně vyvážený, že se snaží vlastně zůstat v tom kontextu, eh, v tom, jak ten celý proces zlepšit a nikoli ho zcela změnit. A nikoli, nesnaží se úplně změnit kurz těch vyjednávání. Jsou tam některé věci, které bychom ještě mohli prohloubit například ta možnost vytváření globálních eh, standardů. To znamená ta možnost toho, že Evropská unie a USA po té, co se dohodnou nějaké společné standardy, takže ty standardy by se pak mohly jaksi rozšířit eh, přirozeně do dalších částí světa. Myslím si, že to je poměrně eh, možné, protože Evropská unie a USA jsou jedny z nejvýkonnějších ekonomik. Jsou to dvě země nebo dvě společenství, které mají jedny z nejvyšších standardů na světě. A myslím si, že bychom se tedy o to měli pokusit eh, nyní, že bychom neměli čekat nějakých dalších deset let. A opravdu si myslím, že Čína, Indie a eh, další země, ty eh, se vlastně nebudou o to zajímat. Takže myslím si, že teď bychom měli využít tu příležitost, je to velice důležitý. Nedávno jsem zasedal ve výboru Envy, ti také přepravovali usnesení o dohodě TTIP. A jsou zde určité, je tam určitý typický problém, který mají mnozí ohledně dohody TTIP. Je tam vlastně to, že ten návrh hovoří o všem, co nechceme. Co nechceme, aby tam bylo, aby se změnilo. Ale pokud chceme připravovat takový text, tak bychom měli naopak přece zdůrazňovat, co chceme, co by ten text měl přinést, jaký by měl být výsledek. A v tom si myslím, že v některých věcech ten text je příliš stručný, že tam ještě něco chybí. Například systém ISDS. Myslím si, že bychom se spíše měli zamyslet nad tím, co vlastně chceme od eh, samotné ochrany investorů, jak chceme, aby to vypadalo, ta ochrana investorů. Protože my se zde vlastně soustředíme pouze na ten stávající systém řešení sporu investora a státu. A přitom bychom se měli soustředit na to, co vlastně chceme chránit, jakým způsobem chceme chránit investora, protože o to vlastně jde, to je ta nejdůležitější věc. Je to jako, eh, že bychom řekli, eh, nechceme hovořit o jednotlivých zákonech, prostě zrušíme všechny soudy, bude to jednodušší. Takže já si myslím, že bychom se měli soustředit na to, co chceme chránit a co už vlastně nemá být ehm, subjektem té ochrany. Myslím si, že je problém, když řekneme, že chceme silnou ochranu, ale nakonec eh, vlastně k tomu nemáme příslušná ustanovení. To je opět jako, jako kdybyste řekli, chceme zákony, ale nechceme soudy. A v tom textu se hovoří o tom, že stačí, vlastně, že postačí rozvinutý soudní systém USA a EU. Možná, že v určitém kontextu ano, ale musíme si upřímně říci, že v některých, že máme problémy i u evropských soudů někdy. A já třeba si nejsem jist, jestli bych si úplně byl jist, že třeba nějaký soud eh, ve státě Mississippi eh, je tedy příslušný k tomu, aby rozhodoval o těchto věcech. Takže já se ještě jednou vracím k tomu, že lidé řekli, že v zásadě nechtějí ISTS. Myslím si, že eh, zde byla určitá kampaň a lidé mají, nebo že někteří lidé mají pocit, že to, co jim přišlo do e-mailu, tak to vlastně vyjadřuje úplně veškerý, veškeré názory. Já si myslím, že bychom neměli uh, dovolit to, aby vlastně evropští občané nakonec byli proti TTIP. Pokud se podíváme na eurobarometr, tak 25% občanů je pro. A pak samozřejmě se můžete uh, podívat na to, jaké vám chodí e-maily do schránky a můžete si, že opravdu mm, podle teda toho, co mi chodí do schránky, tak jsou lidé spíše proti. Ale já si myslím, že to není vlastně vypovídající, takže měli bychom zůstat na té pozitivní um, notě. Děkuji, nyní David. Eh, děkuji, pane předsedo. Většinou v této fázi eh, každý říká, budu stručný, už jste celá řada věcí zazněla. A já tedy uh, možná můžu zareagovat nejprve na to, co říkal kolega, že bychom měli být pozitivní. Takže já se opravdu domnívám, že ty typ bude dobré pro pracovní místa v Evropě, že to přispěje růstu a také, že to eh, vlastně eh, pomůže tomu, aby standardy EU a USA se staly vlastně celosvětovými eh, standardy v budoucnu, v příštích letech. Takže já stále věřím tomu, že dobrá TTIP přinese užitek. Nemyslím si, že všechno v tom textu je úplně vynikající. Musíme si uvědomit, že e, také oslovujeme zhruba tři až čtyři skupiny posluchačů, takže musíme si také uvědomit to, že je důležité, jak si ten signál vyslat různým skupinám lidí. Za prvé USA. Zde musí být naprosto jasné, že e, jsme tedy e, ambiciozní, že stojíme za komisařem, že stojíme také za naším vyjednavačem, Eh, co se týče například eh, zadávání veřejných zakázek, musíme jasně říci například, eh, že jsou zde určité věci, které nejsou kompatibilní. Mm, pak je zde otázka zeměpisného označení. Tam musíme být stále pevní v kramflecích. Musíme říci jak komisi, tak USA, že musíme zapomenout na ty vysoká cla, která jsou, vysoká cla jsou stále problémem v celé, u celé řady komodit, například eh, skotský textil, eh, nemůže téměř vůbec dovážet do USA právě kvůli vysokým clům. Zároveň ale také musíme říci Ignáciovi a jeho kolegům, jak už řekl ostatní Helmut i vy, to říkáte v tom dokumentu, že nemůžeme eh, dovolit nic v dohodě TTIP, co by snížilo stávající ochranu spotřebitelů, co by vlastně snížilo tu stávající situaci v oblasti standardu a tak dále. Také navzdory USA, navzdory tomu, že USA tlačí, tak nemůžeme dovolit nic, co by omezilo um, udržitelný rozvoj, zejména věci, které vlastně vychází z úmluv Mezinárodní organizace práce. Už o tom také hovoří v tom dokumentu, ale je důležité, aby příslušné instituce dostaly uh, tento, tuto informaci, aby, to tím, aby to tím jaksi proniklo. Také uh, jsme uh, slyšeli to, že jsou zde velké obavy ohledně toho řešení sporu investora a státu, protože Mm, opravdu ten počet těch lidí, kteří byli proti, ten je tak velký, že to nemůžete jen tak ignorovat, eh, protože i kdyby jenom každý z nich pouze ťukl na nějaké to tlačítko a při, přidal se k tomu pouze ťuknutím, tak i tak je to číslo vysoké. A je to prostě součást té veřejné konsultace. Myslím si, že i ten eh, dokument také jasně říká, že bereme v úvahu tuto, výsledek této veřejné konsultace v úvahu. Také souhlasím s tím, že zde nesmí být žádné ohrožení veřejných eh, služeb. A také, jak už jste řekl, Jarek, ta regulatorní konvergence nesmí jít směrem dolů a vlastně ne, nejedná se o harmonizaci, o snahu o harmonizaci, ale spíše o určitou konvergenci. Pak je zde něco, s čím nesouhlasím s Kristoferem. Chci říci, že tím tou čtvrtou skupinou, která nám naslouchá, je rada. My o této dehodě hovoříme asi 15-16 měsíců. Myslím si, že radě už snad muselo dojít, že ten jejich mandát nebyl tak dobrý, jak měl být. Myslím si, že minimálně je to argument pro to, aby rada znovu vlastně hovořila o tom mandátu, aby tedy Ignácio měl lepší pozici, až bude vyjednávat s Američany. Ještě chci zopakovat, že se domnívám, že kvalitní TTIP přinese dobrou věc, jak Evropě, tak i USA. Ale je jasné, že Evropský parlament eh, nepodpoří tuto dohodu, pokud nebude kvalitní. A mm, někdo říká v komisi, ne tedy přímo komisařka, ale komis, někteří v komise říkají, no nakonec si myslím, že až ta dohoda bude e, dokončena, tak si nikdo vlastně nedovolí jak si zamítnout, protože by to byla taková úplně atomová bomba, úplně by to vlastně... Mm, takže já si myslím, že opravdu to tak není a že musíme počkat až do konce těch jednání. Děkuji, pan Siko. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. My rovněž oceňujeme práci kterou odvedl zpravodaj. A také jsme si vědomi toho, že to je velice složitá věc. Eh, loni, pardon, minulý týden se mi kolegové ze skupinu EPP eh, domluvili na schůzce, aby právě hovořili o těchto věcech, které jsou v, této, v tomto dokumentu i které jsou vlastně v té chystaném usnesení. Všichni jsme měli pocit, že dohoda TTIP je dobrou myšlenkou. A je to velice důležité, když vezmeme v úvahu to, jaká je stávající ekonomická situace Evropy, jaká je světová situace. Ale zároveň musíme stále zdůrazňovat, že je důležitá transparentnost a že je také důležité chránit zájmy občanů. To musí být prvořadé. Budeme o tom hovořit i v tom usnesení. Zatím tedy ale se obávám, že ani v jednom z těchto dvou témat nedošlo k pokroku. To, že došlo k odtajnění mandátu, nám umožňuje překonat celou řadu problematických věcí, Dnes jsme lepším způsobem schopni hodnotit některé věci. Když, hoří, když hovoříme o obchodní politice, tak samozřejmě existují určité aspekty, které musí být ještě přeskoumány, které musí být podrobněji analyzovány, musí být zváženy opravdu důkladně ze všech stran. A z právě zde si myslím, eh, by to usnesení mohlo eh, lépe vysvětlit, jak to bude vypadat. Už došlo k některým zkouškám, k některým analýzám. Musíme myslet také na naše obchodní eh, odvětví, na výrobní odvětví. 98 eh, těchto odvětví v Evropě jsou malé a střední podniky, takže si myslím, že je na bílední, že tato internalizace eh, by pomohla tomuto odvětví a že by také mohla zlepšit ziskovost těchto odvětví. Eh, očekává se určitý stimul pro tyto, obč- pro tyto malé střední podniky asi ve výši 32 miliard eur ročně. Takže <clears throat> měli bychom opravdu o tom vážně uvažovat. Pak je zde ještě další aspekt. Je jasné, že bychom měli žádat o určité kroky, které se budou týkat ISDS, Musíme také eh, žádat odpovědi. Slyšeli jsme, že proti, té doho- proti tomu systému ISTS se vyjádřilo asi 150 tisíc lidí v těch veřejných konzultacích. Nicméně eh, my chceme postupovat demokraticky, nechceme někoho marginalizovat, ale je důležité provádět určité kontroly. Třeba co se týče ISTS, měli bychom se hlouběji zamyslet nad tím, jaké e, bude mít tento systém dopady. E, zítra se ještě nad tím zamyslíme podrobněji, budeme mít na to víc času. Bylo zde asi 571 nebo 561 případů. A mm, jen asi 85% nakonec bylo ve prospěch investorů, nebo ten výsledek byl tak, že vlastně to bylo ve prospěch investorů. Je to vlastně 28 členských států, ale pouze, 11, pouze v 11 členských státech eh, vyhrál v tom, eh, u toho soudu ten investor v některých zemích vlastně vůbec nedošlo k takovým sporům mezi investorem a státem. Máme zde Německo, Francie, Spojené království. Ti společně připravili takové určité zásady osvědčené praxe pro tuto oblast. A mohu říci, že s celou řadou argumentů souhlasím. Nicméně je zde jeden takový specifický bod, týká se Itálie a konkrétně návrhu Made in, nebo Made in Italy, vyrobeno v Itálii. Podle italské obchodní komory je obrat v potravinářství spojený s Itálií asi ve výši 24 miliard euro ročně. Nicméně ta značka Made in Italy, to znamená, eh, to je pouze asi 3 miliardy. Takže to, co je opravdu vyrobeno v Itálii a ne, ne co, vlastně, co tam má pouze nějakou nálepku. Takže se ukazuje, že je opravdu zásadní pro naše zemědělce, aby zde bylo toto eh, geografické, toto zeměpisné označení původu, aby se to dodržovalo. Je důležité, aby nakonec vlastně nedocházelo k pokřivení trhu. Italská delegace má určité obavy, hovoří o tom, že bychom se měli soustředit právě na toto zeměpisné označení původu. Uh, Sám eh, americký prezident Obama nedávno řekl, že občané musí být chráněni. Další, kdo má být chráněn, jsou eh, firmy, společnosti. A všechno musí vycházet ze vzájemného uznávání. Že tedy zde musíme postupovat spravedlivým způsobem. Je logické, že ty právní aspekty eh, musí být ještě podrobněji analyzovány takže například, jak se bude určovat původ, toho označení původu a tak dále. Ale já si myslím, že toto usnesení, jak již řekli ostatní kolegové, eh, by mělo mít v sobě všechny věci, o kterých zde hovoříme, ale zároveň bychom neměli spochybňovat nebo snižovat význam celé této dohody. Děkuji. Děkuji nyní pan Temosa. Děkuji, pane předsedo. Jsem eh, za liberály stínovým zpravodajem, bude to minutový projev. Máme tady různé názory. Myslím, eh, že si můžeme postavit velký vánoční stromeček. Myslím, že bychom eh, této rezoluci ve všech dalších dokumentech souvisejících s TTIP bychom měli pracovat s fakty a s čísly, méně s přáními a s ideologií. Třeba včera jsme měli monitorovací skupinu s Evropskou komisí. Pan Matias Jorgensen přišel a hovořili jsme o středoamerických zemích a debatovali jsme o obchodních dohodách, které jsou v běhu. A on řekl, že je eh, sto malých a středních podniků ve vztahu Peru a Evropské unii, které začaly exportovat. Je to uh, obrat asi méně než milion eur. To znamená, Jedná se tady o to, že musíme pomoci malým a středním podnikům, aby začaly exportovat. Musíme jim dát příklad, musíme říct, že je to dobré i pro spotřebitele, i pro malé a střední podniky. Já bych rád více informací tohoto druhu, abychom občanům mohli poskytnout víc čísel, abychom nesli do debaty větší míru jasnosti. Děkuji. Děkuji. Myslím, že ten dokument je velice dobrý přehled pro velice intenzivní veřejnou debatu a myslím, že klíčová věc je pro nové poslance, že mnoha stanoviska Evropského parlamentu, pokud ne všechna, byla přijata předchozím parlamentem a proto je velice důležité, aby poslanci měli šanci se podívat na to, jaká je situace TTIP s přihlédnutím k tomu, jaký je stav veřejné debaty. Já vítám tento pracovní dokument, vnímám ho jako příspěvek pro diskusy. Pro mě klíčové věci je to, že bychom měli proaktivně žádat věci, tak e, jako to teď činíme. Klíčové, klíčové je, že pokud má být TTIP, má být dobrá dohoda, chceme, aby to jasně zaznělo od parlamentu. Chci se soustředit na jednu část vašeho dokumentu a to je ten udržitelný rozvoj. Myslím, že je velice důležité, abychom my jako noví poslanci měli možnost diskutovat a komentovat mandát, který zatím nebyl ani zveřejněn od voleb. A je důležité soustředit se na udržitelný rozvoj. Je e, třeba zajistit, aby neklesaly naše standardy. Jde o to, abychom se drželi svých priorit. Jde o to, abychom třeba v kapitolách, jako jsou veřejné zakázky a tak dále, byly velice explicitní. Je důležité, aby eh, investoři byli zodpovědní a je důležité mít eh, mnohonárodní eh, guideline. Je třeba jít proaktivně do věcí, jako každá dohoda, je třeba ji posuzovat. Všechny studie, které jsme měli o práci, o dopadu na zaměstnanost, o udržitelném rozvoji, ať už ekologickém nebo sociálním, to bylo samostatné, nezávislé, ale neměli jsme, eh, neměli jsme žádné globální posouzení. Uh, je třeba něco takového udělat, je třeba o to požádat, aby se to zveřejnilo co nejdříve možná. A další věc, která tady není, ale je součástí veřejné debaty, je dopad TTIP na další části světa, především na rozvojové země. Nevím, zda by nebylo rozumné uh, mít tam explicitně tento bod, co si myslí parlament o TTIP a vztahu TTIP ke zbytku světa. Děkuji. Určitě Deve s něčím takovým přijde. Pan Valenca, prosím. Děkuji, pane předsedo. Když hovoříme o TTIP, tak vždycky zmiňuji dvě věci. Tedy očekávám na ně dobrou odpověď. TTIP znamená bez pochyby větší příležitost pro blahobyt a růst, plus geopolitické profity, ale nakonec tady hovoříme o dohodě obchodní, takže musíme zvažovat ekonomické profity pro občany Evropské unie. Jak čas plyne, tak rostou obavy, že jsme diskutovali příliš dlouho o obecných geopolitických a globálních věcech a neanalyzovali jsme eh, podrobně náklady a profity pro Evropskou unii, které poplynou z TTIP. Jedna jsou výrobky náročné na energii. V Evropské unii máme velkou míru regulace, vysoké ceny plynu, vysoké ceny elektrické energie a podle TTIP zaniknou cla na dovoz ze Spojených států, to znamená, tam jsou třeba ceny plynu na čtvrtině našich cen, něco podobného platí pro elektřinu, nemají tam směrnici REACH a tak dále. Tedy já se stále ptám Evropské komise, jak vysvětlit jak očekávat dopad na sektor těžkého průmyslu. A teď krom obecného ujišťování, že komise udělá všechno, co bude možné, aby vyjednala nejlepší možné podmínky, tak moc detailů nám nikdo neposkytl. Evropská komise nám stále říká, že přijde to řešení, které poplyne z levných surovin plynoucích ze Spojených států. Ale jak jsme viděli v nedávných studiích, které byly pro výbor ITRE, tak ceny energie pravděpodobně neklesnou v důsledku smlouvy TTIP. Tedy proto bych Evropský parlament a náš výbor chtěl vyzvat k tomu, abychom uh, do této rezoluce zahrnuli něco, co by komisi zavázalo k tomu, aby poskytla určitý aktní plán, aby byla jistota, že opravdu existuje nějaký plán pro tento sektor v rámci TTIP. A druhá věc, tady budu stručný, to jsou víza. Víza pro osoby ze zemí, které nespadají pod ten americký program Visa Waiver. Uh, už jsem to zmínila, ale to je důležitá věc. Neexistují pochyby, že Spojené státy prostě diskriminují obchodníky a poskytovatele služeb a profesionály z některých středoevropských zemí, které nespadají pod ten program Visa Waiver. Myslím, že Evropská komise to nebere dostatečně na vědomí. To je jasné z mandátu, který komise eh, má, aby diskutovala o těch službách, eh, což znamená mimo jiné cestování na osob nabízejících tyto služby. Tady jde tedy o ty vízové problémy. Takže přístup komise je zatím neuspokojivý tak bych rád požádal Evropský parlament, aby to zahrnul do tohoto dokumentu. Děkuji. Děkuji, děkuji. Agnes, prosím. Děkuji. Děkuji. Děkuji za příležitost eh, vyjádřit se k této otázce a být také dalším, eh, kdo eh, vám poblahopřeje k této zprávě. Je to důležité nejenom eh, jako z pozice nového poslance či poslankyně, ale k věci samotné. Ta věc samotná je zásadní. V této fázi je nutné jasně říct, kde Eh, vlastně jsou naše hlavní obavy, kde jsou ty nejasnosti. Eh, jsem velice eh, potěšená způsobem, jakým jste především popsal ta sociální práva jako nedílnou součást tohoto obchodního ujednání pracovně právní normy. Za to děkuji. A stále si ale ještě kladu otázku, jak budou e, Spojené státy reagovat, jak se podle toho budou chovat, protože na jednom z jednání zde v parlamentu jsme se ptali velvyslance Spojených států e, a na tuto věc a on řekl, E, něco v tom smyslu, že američané mají ještě lépe prosaditelná e, pracovně právní e, pravidla než Evropané. A já stále ještě čekám na potvrzení tohoto názoru, takže jsem ráda, že ty věci se v dokumentu z naší strany objevily. Za druhé, chci zmínit specificky téma sociálního dumpingu. Vy o tom hovoříte, ta smlouva by měla eh, tedy zamezit sociálnímu dumpingu na obou stranách eh, eh, Atlantiku a měla by to být tedy jasná pravidla, ale mě dělají velkou hlavu ty poslední nejnovější zprávy, konkrétně z Mezinárodní organizace práce, kde MOP naznačuje, že tady dojde ke ztrátě celé řady pracovních míst, především na té evropské straně. A byla bych velice ráda, kdybyste mohl zatlačit na komisi, aby přišla s nějakými novými dostupnými údaji ohledně dopadů na zaměstnanost, protože komisařka Malström vždy začne eh, úvod k této tematice tím, že řekne, že to je nejlevnější způsob k získání nových pracovních míst, eh, k oživení zaměstnanosti. Ale my o to máme své pochybnosti, takže by bylo opravdu zapotřebí, abychom tady měli nějaké jednoznačné údaje, protože pokud chceme, aby ta debata byla reálná, aby byla opřená o skutečnosti, o fakta a čísla, údaje, ne pouze se zakládá na, na emocích, tak bychom měli ty ty údaje konkrétně o zaměstnanosti mít k dispozici. Oui, monsieur le président. Ano, pane eh, předsedo, děkuji. Dovolte, abych vám já poblahopřál za odvedenou práci. Je vždy možno věci kritizovat, ale k tak citlivé tematice to opravdu nebylo jednoduché eh, dospět k jakési syntéze, kterou já vnímám jako základ pro práci, který je ještě možno nějak vylepšit, ale každopádně nám to umožňuje zahájit konstruktivní dialog eh, v rámci našeho výboru INTA. A ta citlivost eh, tématiku, tématiku politiky byla již velice přítemná v předvolební eh, debatě před volbami do Evropského parlamentu. Některé strany dokonce exkluzivně potom sáhly jako hlavním předvolebním tématu, což samozřejmě eh, vedlo v některých případech k takovým až karikaturám postojů vůči této smlouvě. Eh, tato smlouva, co se mě týká z EPP, připadá zásadní, i když o tom samozřejmě můžeme diskutovat, ale připadá velmi zásadní pro naší ekonomiku. A teď k konkrétním údajům. Když hovoříme o údajích o dopadech na ekonomiku, tak si myslím, že bychom se v tomto směru asi neměli příliš angažovat, protože jsme se často spletli. Ale jedna věc je jednoznačná, konkrétně ohledně aspektu norem. A tady se, e, musím říct, shoduji s kolegem Žado. Ano, i to se občas stane. Já e, skutečně jsem pro e, dohodu, kde bychom se opřeli o tu nejvyšší možnou normu z jedné z dvou stran. Možná to vypadá zvláštní, byl jsem v prosinci ve Washingtonu, řekl jsem to tam našemu hlavnímu vyjednavači, ale kdyby se nám podařilo k této dohodě, kdybychom to jaksi srovnali ze zhora, e, tak to, že bychom měli společnou normu, se spojenými státy, to by bylo neoddiskutovatelně eh, velmi dobré pro, eh, pro to vnutit něco takového zbytku světa a znamenalo by to pro nás mimochodem velmi slušnou konkurenceschopnost. Vy jste, pane předsedo, hovořil o těch světlých a Eh, místech, o novém eh, jaksi startu. Ano, můžeme o tom mluvit, ale já musím říct, že skutečně nevidím příliš jasně, o eh, Spojeným státům jde. Bylo tady řečeno vícekrát, že jejich priorita byla konkretizovat tu smlouvu, růst nicméně v Americe je teď značný a potřebují Spojené státy tuto dohodu s Evropou. Zajímá vnímá je Evropa? No, já nevím. Já v tuto chvíli nevím. Eh, a je tady ještě něco, co mi tak trošičku vadí. Eh, je tady ISDS, ale o tom budeme hovořit zítra. Eh, řada slov se ztratila ohledně té veřejné konzultace, ale Málo eh, jsme hovořili o, roz, o debatě s firmami, s podnikatelskými subjekty, s malými a středními podniky. Ano, my se s nimi scházíme, ale máme eh, pocit, že tady eh, víme o vůli a přáních ekonomického světa, protože konec konců jsou to oni, kdo budou stát v první linii. To jsou ty hlavní aktéři. A já už jsem to ostatně říkal nedávno na jednání ekonomické subjekty, hospodářské subjekty kteří jsou eh, spíš pro, ale moc se nevyjadřují. Hovořili jsme o průmyslové odvě- eh, sektoru. Já bych byl proto, abychom vstoupili trošičku do podrobností, eh, protože ano, chceme obhajovat reciprocitu, ale pak jsou tady určité konečné lhůty. Jsou tady určité sektory, kde musíme být velice bedliví. Myslím na automobilky, myslím na letecký průmysl, když vidíme, eh, jak to vypadá s Boeingem, s Airbusem, jak jsou tady nevyřešené spory v rámci VTO, musíme být bdělí a ostražití. Takže mně se zdá, eh, že tady je samozřejmě dost pozitivních věcí, ale musíme být mnohem více na ofenzivní ne snad, že bychom měli nutně směřovat k nějakému koncensu, ale domnívám se, že čím bude ta většina výraznější e, u této dohody, tím víc dospějeme k tomu, že nás američané E, američané budou respektovat. To, že bychom hovořili jedním jediným hlasem, to nás posiluje. Takže ofenzivně ku předu snažíme se dospět k nějaké konsensuální většině a učiníme to tak, aby se e, Evropa stala respektovanou. A ještě jedna věc, ta by mě, e, myslím si, že bychom měli jít cestu, která by uklidnila jak podniky, tak občany. Takže Eh, jaké způsoby tady budeme mít pro respektování eh, té bilaterální dohody. Jak řekl kdysi komisař eh, Karl de Gucht, nestačí dohodu jenom podepsat, je třeba ji také dodržovat a ne vždy tomu tak bylo. Takže dnes tváří v tvář těmi, těm obrovským výzvám, které máme před sebou, je důležité, abychom zajistili, jasně také specifikovali, jaké nástroje tady budou mít, budeme mít k dispozici pro vy, vy, uplatňování této dohody, pro její e, dodržování a jaké nástroje budou k dispozici v případě, že by to jedna strana nečinila. Takže ještě jednou, třikrát ano této dohodě za podmínky, že Evropa e, dokáže být respektována. Paní Miner. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Mně se líbí ten sen, eh, který s námi sdílí pan zpravodaj Bernd Lange ve své zprávě. Navrhuje, eh, nebo říká, že tady budeme mít eh, práci, že tady budeme mít bezpečnost, že tady bude zlepšení pravidel a práv spotřebitelských i dalších. Je to krásný stín, sen, ale já myslela, že budeme hovořit o TTIP. Jsou tady skutečně závažné obavy o ekonomických důsledcích TTIP, o množství pracovních míst, které TTIP přinese. Jsou tady vážné obavy ohledně sociálních práv a životního prostředí. A my bychom se skutečně měli zabývat těmi kritickými názory napravo, nalevo a v, e, v, e, ve středu. Takže jsou tady netarifní opatření a další. Zpráva chce regulatorní spolupráci spolupráci a nějakou observatoř a plno dalšího. Tento pracovní dokument ovšem nepopisuje TTIP, pane Lange, je to idealismus. Mně se idealismus líbí, ale navrhuji, abychom eh, tedy eh, opravdu začali, začali velmi seriózně. A na závěr Ferenca. Eh, Děkuji, pane předsedající. Mohu říci, že podporuji to, co říkala kolegyně v předchozím příspěvku. A možná ještě dodám několik eh, konkrétních věcí k tomu, co říkala a s čím souhlasím. Začněme tou transparentností. Zcela jistě si musíme uvědomit, že byl učiněn určitý krok vpřed, který se týká transparentnosti, tím, že komise vzala na vědomí naše žádosti, protože komise nejprve vůbec obecně popírala, že by byl nějaký problém s transparentností ohledně dohody TTIP. A musíme si ale uvědomit, že tento krok je zatím příliš malým kručkem v té celé uh, potřebě transparentnosti. To bych chtěla zdůraznit. A e, vlastně došlo, to, došlo k tomu také po nedávné zprávě evropského ombudsmana, který hovořil o tom, že tedy je zásadní, základním právem evropských občanů mít e, přístup k takovým dokumentům. Myslím si, že musíme také stále žádat a opakovat to, že konsolidovaný text musí být k dispozici europoslancům a také občanským eh, organizacím, protože občanské, eh, občanská společnost stále více eh, se zajímá o tento dokument, jak pokračují jednání. Teď, co se týče obsahu tohoto vyjednávacího kola a mm, dokumentu, který jste nám předložil, tak se domníváme, že v tomto textu by mělo být více věcné analýzy a méně takových ehm, úvah o pozici TTIP. Ještě bych chtěla zdůraznit, že děkujeme za tento text, který jste připravil. Myslím si, že bychom měli eh, přestat eh, zdůrazňovat to, že některá téma nechceme v té dohodě. Tuto retoriku bychom měli opustit. Už máme za sebou italské předsednictví, které vlastně během toho svého půl roku eh, učinilo určitou inventuru těchto věcí, které tam mají či nemají být. Myslíme si, že věci, které mají být v té dohodě, by tam měly být v závaznější podobě. při přípravě tohoto usnesení. Konkrétně <clears throat> jsou zde tři body, které bychom chtěli zdůraznit. A chci říct si, že to vlastně bylo součástí určité italské propagandy. Tyto tři body je důležité si vyjasnit, že navzdory různým ujišťováním je výsledkem to, že jste vlastně plán zjednodušení a harmonizace systému zeměpisného označení. A ta myšlenka, že by se vlastně měla kontrolovat eh, každá fáze té výroby, to by vlastně znamenalo, že i ohledně udržitelného vývoje eh, nám zbyde pouze určitý seznam našich přání. Měl by to být spíše seznam závazných věcí, protože zatím odborníci vystupují pouze jako konsultanti, takže tento přístup k obchodním pravidlům mm, stanoví určitý precedent pro ochranu životního prostředí a pro nás je ochrana životního prostředí velice důležitá. Hmm, dále, vyslechli jsme si kolegy, kteří eh, chtějí využít výsledky té veřejné konsultace. Mm, občané prostě řekli, že chtějí, aby ta klauzule ISTS z té smlouvy byla vyškrtnuta. Hovoří se zde o demokracii a demokracie musí být v prvé řadě respektována. Děkuji a nyní Ignacio. Děkuji za slovo, pane předsedo, budu stručný protože eh, jsem si vyslechl se zájmem veškeré komentáře, které se zazněly během této diskuse a myslím si, že eh, dnes tedy nemám eh, v popisu práce, abych diskutoval o těch různých názorech i o rozdílech názorech. Chci říci, že já jako hlavní věnovač Eh, mám vyslat ten signál, který vlastně vyslal Evropský parlament, když přijal toto usnesení a zároveň musím brát úvahu veškeré diskuse, které vlastně vedou k tomu vyjednávání. Musím brát v úvahu také i ty rozdílné názory, které zde byly vyřčeny a proto pro mě bylo velice mm, zajímavé dnes zde si vyslechnout i tyto rozporné názory. Dovolte mi přesto několik komentářů. David Martin hovořil o tom, že vlastně to usnesení se bude obracet k několika skupinám. A jedna ta velice důležitá skupina je americký kongres. Někteří z vás už jste se vyjadřovali k tomu, že USA e, má zájem o tato jednání a myslím si, že těch následních několik měsíců bude naprosto zásadních pro tato jednání. Zcela jistě jste slyšeli to, co říkal prezident Obama ve svém projevu o stavu Unie. Také máme jasná vodítka od představitelů kongresu, že se tedy bude jednat v kongresu o těchto věcech. A to jsou všechno věci, které jsou naprosto zásadní pro nás. Musíme to velice bedlivě sledovat. Takže je to jednak velice důležité, ale také je to velice citlivé, protože americký kongres se spíše většinou snaží jak si chránit nebo ob, hm, hájit svůj obchod. A my chceme zabránit tomu, aby eh, právě ten, ta, ta nově zřízená eh, Trade Promotion Authority Eh, začala stanovovat určité překážky vůči evropskému obchodu. Hovořili jste o některých eh, obavách, hovořili jste o věcech, které jsou velice důležité a my bychom chtěli eh, říct si, že chceme vyslat jasný signál ohledně věcí, které právě zde zdůrazňuje i Evropský parlament. Všechno se to nakonec ukáže i v těch výsledcích. Chceme získat silnou podporu pro vyjednávání, ale musíme si jasně uvědomit, že se nesmíme dostat do situace, kde se vlastně dostaneme do určité sestupné spirály, eh, kdy vlastně Evropský parlament a americký kongres bude spolupracovat takovým způsobem, že to vlastně se všechno bude jaksi snižovat eh, směrem dolů tedy. A také musí být jasně řečeno, že jsou určité principy, které musíme respektovat v rámci těchto jednání a tyto principy nejsou ničím novým. Pod sluncem už eh, je několikrát eh, zdůraznil Evropský parlament. Chtěl jsem říci, že nechci teď hovořit o něčem konkrétním, ale jasně bych chtěl zdůraznit dvě věci. Za prvé, pro nás je zásadním principem to, že nedojde k žádnému snížení ochrany Evropě ohledně regulace. Takže to je zásadní princip celého, jedna, celého vyjednávání. A chtěl bych ještě odkázat na to, co říkal Pascal mi dnes dopoledne. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit té diskuse. A pro mě je jedna věc naprosto jasná. Nejedná se o snahu o harmonizaci. Jedná se eh, o e, jiné způsoby. A pokud by tam byla harmonizace nebo úsilí o určitou harmonizaci, tak to musí být směrem vzhůru. A to je naprosto zásadní. Také chci ještě zdůraznit, že v oblasti regulatorní oblasti e, nebude docházet k žádným snižováním e, k žádnému snižování úrovně legislativních předpisů, které existují v Evropské unii. Ehm, celá řada našich pracovních podkladů už teď tedy budou zveřejněny. Eh, teď usilujeme o vlastně systém regulatorní konvergence nebo regulatorního přístupu. Chceme jasně vysvětlit, o co se jedná a mm, co vlastně chce Evropská unie navrhovat v této otázce. Chci ještě říci, že na celé toto jednání eh, hledíme se zájmem. Ehm, budeme se snažit také se být v kontaktu s tímto výborem. Vzal jsem na vědomí všechny vaše komentáře, také zejména to, co říkal pan Valesa. A myslím si, že možná při jiné příležitosti s ním o tom budu hovořit. Omlouvám se, ale nemohu teď na to reagovat. Myslím si, že by bylo lepší eh, o tom hovořit v jiném kontextu. Máme zde také monitorovací skupinu výboru INTA, ale jsem velice rád, že upozornil na to téma, o kterém hovořil. Takže to je z mé strany zatím vše. Velice se těším na úzkou spolupráci s vámi, s vaším výborem, na tom, aby toto usnesení se pohnulo vpřed. Děkuji. Děkuji, srdečně děkuji, milé kolegyně, milí kolegové, milí Ignacio. Děkuji za komentáře. Cítím se posílen v tom, že se ubíráme správným směrem tak, jak to ten pracovní dokument naznačuje, tak, abychom v budoucím usnesení zase reflektovali otázku, že chceme mít dohodu jako regulatorium, ve prospěch všech, nikoli ve prospěch jednotlivých ekonomických zájmů. Jde tedy také o jasné formulování celé naší vůle, milí kolegové, milé kolegyně. To jsme měli už i v usnesení, myslím, že z května 2013. Ano, to jde nad rámec toho, co bylo v tom mandátu a nechci teď říkat, že mandát je svatý dokument. My jako Evropský parlament samozřejmě musíme mít své jasné stanovisko k tomuto principu, že chceme mít pravidla pro globální trh ve prospěch obyvatelstva a nikoliv ve prospěch jednotlivých ekonomických uskupení. Proto tedy také i ty tři bloky, aniž bych je dopodrobna popisoval. Vy jste k tomu něco poznamenali, měli jste komentáře, určité impulzy, třeba co se týká cel v oblasti přístupu na trh nebo otázka veřejných zakázek. Stejně tak tady zazněla otázka související s druhým blokem, to jsou netarifní obchodní bariéry a regulativní spolupráce. Chci znovu říct, nejedná se o harmonizaci. Uh, a protože to by bylo nad rámec tohoto všeho. Jedná se tady o vzájemné uznávání přesně na té úrovni, aby bylo možno garantovat co nejvyšší možné standardy v obou oblastech. Také jsem si vědom toho, že toho lze dosáhnout. To znamená, není to nějaký sen, protože v mnoha oblastech, dámy a pánové, ty standardy jsou srovnatelně vysoké podstatě jsem si jist tím, že si každý radši koupí hračku ze Spojených států než hračku z jiných koutů této země. To znamená, že tady je kudy jít dál, stejně tak ten odkaz na regulativní spolupráci. Myslím, že můžeme podpořit mnoha příklady. My přece eh, máme tu regulativní spolupráci, už jsem o tom hovořil, pracovní skupina UNCE e 29. U nás ve výboru máme stále výsledky takovéto spolupráce ať už jsou to zpětná zrcátka u automobilů nebo osvětlení automobilů. Pak my jsme zákonodárce, který zkoumá z data regulativní spolupráce z Ženevy je pro nás přijatelná nebo ne. A my máme konečné slovo, zda to přijmeme či nepřijmeme. A přesně to může být eh, forma, která se dá dohodnout v takovéto dohodě, ale není možné, aby rozhodnutí demokratických parlamentů byla nějakým způsobem vyšachována. U toho třetího bloku otázka. Ostatní, tam budeme bez pochyby hovořit o ISDS a tam budeme asi probírat různá stanoviska, ale ochrana investorů jako taková spochybněna nebude a to si myslím, že je pro ekonomický vývoj věc důležitá. Přes to jsem přesvědčen, že se to dá zvládnout i bez ISDS, ale o tom budeme diskutovat ještě zítra. Otázka férových konkurenčních podmínek, eh, to je kapitola, která by měla být silná a udržitelná. Je třeba ji formulovat a pane Valenco, k těm ostatním patří samozřejmě i to vízové ty vízové otázky. Bez stejného přístupu nebo rozumné integrace rozhodně žádná akceptance nebude. A také pan Pus na to poukázal, že američané teď také musí trošku zatlačit. A my také musíme od svých amerických partnerů vědět, zda jsou připraveni s námi jednat ambiciozně, anebo zda k tomu budou mít stále takový ten zdrženlivý, nechci říct až dokonce drhnoucí přístup. Musíme vědět, zda na základě toho, o čem jsme teď tady diskutovali, lze předpokládat dosažení rozumného výsledku. A k tomu Spojené státy a nový kongres se bude muset přihlásit v dohledné době, protože jinak bude těžké dojít k nějakému restartu to je věc, kterou bychom měli dát jako jasné poselství partnerům v jednání. Proto tedy, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, na závěr dne, někteří na to poukazovali, my budeme ti, kdo rozhodnou o tom, zda tu dohodu přijmeme nebo ne. A proto bych také nerad měl nějaké podmiňovací věty, že by se mohlo, co by se mohlo, jak by se mohlo. Myslím, že bychom my měli říct, co my chceme. A pak to poměříme s tím, co Ignacio a další vyjednávači vyjednají. A pak uvidíme, co vyjednali. A až to uvidíme, že jsou tam naše přání reflektována, řekneme ano, a když nebudou, tak řekneme ne. Těším se na další spolupráci. Máme jasný časový plán chceme pokračovat v práci tak, abychom návrh rezoluce probrali na příští schůzi a potom tam bude to, s čím přispěje 13 dalších výborů, to bude 26. března a 14. dubna. Hlasování ve výboru bude tak, tak 6. 7. květen a jasný cíl i vůči partnerům na druhé straně oceánu. 18. až 21. května o tom budeme hlasovat i na plénu a pak Ignacio bude vědět, jak dál má vést jednání. Tedy děkuji a těším se na další spolupráci. Tak a další bod pořadu jednání. Číslo 9. Um eh, tady se jedná o otázku dovozu určitých textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí. Dneska jsme o tom už opakovaně hovořili. Jedná se o diskusy předložených pozměňovacích návrhů, protože zítra o tom budeme hlasovat. Buďte prosím v klidu. Zase za schůze ještě neskončila, takže prosím o klid budeme diskutovat o předložených pozměňovacích návrzích. Zítra o nich budeme hlasovat a dám zpravodaji panu Valencovi slovo. Je to 16 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, je těch pozměňovacích návrhů 16. Většina z nich je uh, textem, který jsem předložil já. Eh, jde, snažil jsem se jít cestou eh, zvýšení právní jistoty, konzistentnosti a srozumitelnosti a rovněž eh, také jde o opravu některých technických přehmatů, které prostě vznikly a které, na které jsem byl upozorněn při projednávání i v radě. 7212 je pozměňovací návrh, který se eh, týká pravidel ohledně dopravy Outward Processing Traffic a eh, odpovídá to příslušnému nařízení rady. Komise ovšem toto navrhuje eh, odstranit jako zastaralý právní předpis. Nicméně jelikož je to něco, co se stále ještě používá, tak ta pravidla prostě musí zůstat v platnosti. Opity je stále platný. Další věc, když jsem hovořil s radou a komisí, tak výsledkem je, že jsem se snažil navrhnout tato pravidla začlenit do textu celého návrhu a ne je tam připojit formou přílohy. To vypadá připadá jako vhodnější řešení, alespoň z právního hlediska. A e, k tomu, co navrhuje paní Le Pen, e, průmysl Evropské unie se snažil velice e, tlačit na Eh, platnost eh, částečně nevyužitých nebo nevyužitých eh, povolení k dovozu. Já bych nicméně byl proti tomuto jejímu pozměňovacímu návrhu. Další věc, teď máme totiž co dočení s poměrně technickým návrhem a jak jsem vám řekl v prosinci, jsem otevřený možnosti dohody v prvním čtení s radou, nicméně ve světle eh, možnosti, že ta eh, jednání nakonec budou nutná, tak bych navrhl, abychom zítra hlasovali o mandátu eh, ohledně vstupu do případného jednání. Jedna věc na závěr. Chorvatská verze nařízení stále ještě není hotová Eh, máme předběžně v úmyslu, nebo měli jsme hlasovat o tomto textu v březnu ve Štrasburku, ale teď se zdá, že to je příliš optimistický výhled eh, ohledně tohoto přepracovaného znění. Eh, Rada má stejné problémy, takže já doufám, že komise bude toto věc řešit a že nás e, bude průběžně informovat o vývoji situace. A úplně na závěr pro vaši informaci hospodářský a sociální výbor e, v prosinci vydal své e, kladné hodnocení tohoto přepracovaného znění. A teď ještě stínový Alicia. Děkuji, my jsme měli příležitost už to říct vícekrát během diskuzí, které jsme v výborech vedli kolem tohoto textu. Je to text, který je technický a z naší strany bychom rádi řekli, že si vážíme práce, kterou zpravodaj odvedl a rovněž si vážíme pozměňovacích návrhů, které sám předložil. Tyto pozměňovací návrhy se zdá jdou směrem e, větší soudržnosti celého textu. A musím říct, že tady jde o zachování určitých e, ochranných opatření. My ty návrhy podporujeme a rovněž e, přijímáme návrh zpravodaje ohledně e, odmítnutí těch tří pozměňováků paní poslankyně Lepe. Děkuji. Děkuji. Tak tedy dál. Prosím, pan Zahradil. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručný. Chtěl bych rovněž poděkovat zpravodaji za práci, kterou odvedl. Nemáme naprosto žádný důvod, proč nepostupovat podle jeho doporučení, takže jsme plně v souladu s jeho doporučením a plně ho podpoříme. Děkuji. No Děkuji, dál se nikdo... Ne, přece jenom omlouvám se, pan Morelli. Děkuji. Děkuji. Za skupinu EFDD bych chtěl poděkovat zpravodaji za tuto zprávu a za pozměňovací návrhy. Jedná se o určitou pomoc eh, zemím, které, eh, se vlastně, mm, které dováží textilní výrobky. Máme zde Bělorusko, Severní Koreu. Nejsou to úplně země, které by byly posedlé ehm, dodržováním eh, práv pracovníků. 21 dovozuje z Bělorusko a asi 7 ze Severní Koreje. Podle našich údajů myslím si, že musíme stále nadále zachovat eh, systém kvót, jak připravila komise a co se týče, máme zde tedy ten systém aktů v přenesené pravomoci. Pak je zde také mm, nutnost zachovat případná nouzová opatření a myslíme si, že byste také měl být určitý časový limit na ty kvóty. <clears throat> Děkuji. Nikdo už další se o slovo nepřihlásil, říká pan předseda. Ještě komise by se k tomu chtěla nějak vyjádřit? Nikoliv. Ne, přece jenom ano. Děkuji. Budu stručný. Komise by mohla souhlasit s 13, by mohla souhlasit ze 13 z těchto 16 pozměňovacích návrhů. Komise nebude souhlasit s číslem 2, 5 a 6. To jsou pozměňovací návrhy, které komise tedy nemůže přijmout. Ještě mi dovolte jednu technickou věc, o které už hovořil zpravodaj. Hovořilo se o tom, že chorvatská jazyková verze tohoto návrhu nebyla zatím ještě připravena. Jménem komise se samozřejmě musíme omluvit za tento chybějící dokument, za tuto chybějící verzi. Ale musím říci, že se nacházíme ve velice nešťastné situaci, jak asi víte, tak tento návrh spadá do takového širšího balíčku, kde je celá řada návrhů, které bylo třeba kodifikovat nebo přepracovat. Máme zde takzvaný omnibus, balíček omnibus. A bohužel toto nařízení je vlastně jediným nařízením z toho balíčku Omnibus, u kterého není nebo nebyla zatím připravena konsolidovaná verze v chorvačtině úřadem pro eh, úřední tisky. Mají určité technické potíže. Komise samozřejmě usiluje o to, aby se tento problém vyřešil. Naši kolegové z Úřadu pro úřední tisky se aktivně účastní vyřešení tohoto problému a také nás ujistili, že konsolidovaná chorvatská verze by měla být k dispozici již brzy. Čili hned poté, na základě té konsolidované verze, eh, připravíme i chorvatskou verzi tohoto přepracovaného znění. Tu poté předložíme parlamentu co nejdříve. No a jak už říkal zpravodaj, máme zde určitý časový plán. Ten časový plán byl možná příliš optimistický a právě kvůli tomu, že nám chybí tento dokument v chorvačtině, Eh, tak jsou zde určité potíže, nicméně jako vždy komise se bude snažit eh, ze všech sil eh, o to, aby předložila tu chybějící jazykovou verzi co nejdříve. Děkuji, pan předseda. Ještě pan Eze se hlásil o slovo. Ano, děkuji. Já bych chtěl pouze poděkovat komisi za spolupráci. Děkuji a hlasovat budeme zítra, říká pan předseda. Last item for today. No a ještě poslední bod, který nás čeká dnes, je bod číslo 11. Evropská strategie energetické bezpečnosti. Spravodajem nebo navrhovatelem pro stanovisko je pan Helmut Scholz. Prosím, máte slovo. Danke, Děkuji, pane předsedo. Vážně jsem se zaobíral jak tím stanoviskem, tak tou zprávou. Vycházel jsem z obsáhlé diskuse. Ono je to veliké téma, které před námi stojí. Jsem rád, že o tom můžeme diskutovat. To téma je mnohovrstevnaté a velice důležité. A já jsem se pokusil vyjádřit se k mnoha stanoviskům komise, které byly v tom dokumentu, třeba frakování, frakovací bublina ve Spojených státech nebo jaderná energie. To frakování ve Spojených státech je velké téma, zasahuje to do práce našeho výboru a proto se tomu musíme věnovat. To je zatím něco, co v dokumentu od ITRE postrádám. Tuto dimenzi tam zatím nevidím. Stejně tak jsou to věci, které eh, populace v mnoha státech, třeba u mě v Německu, vnímá kritičtěji než komise. Ale my bychom se měli soustředit na obchodní politiku. Přesto chci začít citátem. Citátem generálního ředitele Světové rady pro energii, který řekl, cituji, Zryš, zrychlení změn je základem toho, jak se vybí, vyvíjí energetika po celém světě dnes a ekonomika, finanční svět se v tuto dobu snaží chytře realizovat strategie, vypracovat nové obchodní modely, najít nové tržní modely a všechno uvést do souladu. A proto je potřeba mezinárodní spolupráce, vzájemné pochopení, je třeba být propojen. Přitom my, tady je konec citátu, my dnes žijeme ve světě, kdy každý šestý člověk na planetě žije ještě v energetické chudobě, nemá přístup k elektřině a každý třetí nemá přístup k palivům, která jsou klimaticky příznivá. Je tedy třeba hovořit o spolupráci, o partnerství přístupu komise postrádám to slovo energetické partnerství, nebo to sousloví energetické partnerství. Co se týká popisu budoucích strategií, to jsou body 7 a 8 v dokumentu komise. Text je velice EU-centrický nebo až egocentrický a právě jsem se pokusil tím citátem doložit, že energie je globální věc, pojí se s ní globální práva, jde o globální zásobovací řetězce. Energetická chudoba tam také chybí, ale je to nový fenomén a to i v Evropě. To je třeba po mém soudu překonat. Hovoříme-li o energetické bezpečnosti uvnitř Evropské unie, na evropském kontinentě jako celku, ale hovoříme-li o evropské bezpečnosti ve světě vůbec. Globální partnerství jsou nutná k tomu, abychom čelili klimatickým hrozbám. Měli bychom přispět k upevnění míru, Měli bychom se upamatovat na to, že jsme vlastně začali jako společenství uhlí a ocely. Bylo to poválečné propojení, na němž se budovala stabilita. Proto si myslím, že by jak to sdělení, tak ten návrh od ITRE se měl soustředit eh, na tyto věci. Nejde tady o nějakou konfrontaci s Ruskem nebo něco takového. Je třeba, aby se toto v našem stanovisku projevilo. Správné po mém soudu je omezit poptávku. Některé členské státy mají negativní obchodní bilanci, protože mají vysoké náklady na novost fosilních paliv. Dnes nízká cena ropy to trošku deformuje, ale nesmí to vést k tomu, že se oslabí změna k přístupu k energiím. A koncem ledna bych proto chtěl návrh stanoviska dát k překladu, tak abychom mohli v únoru k tomu včas stanovisko zaujmout. Vyzvu všechny stínové zpravodaje, abychom se dohodli v předstihu na tom, jak budeme postupovat. Jsem rád, že s nimi mohu spolupracovat. Těším se na to, že společně vypracujeme dobré stanovisko našeho výboru a to předáme věcně příslušnému výboru ITRE. Děkuji. Stínový zpravodaj pro sociální, za sociální demokraty jsem já. Kolegyně, kolegové, milí Helmute, i já si myslím, že otázka energetické bezpečnosti je elementární věc obchodní politiky. Na jedné straně samozřejmě půjde o to, abychom omezili závislost na fosilních palivech a abychom diverzifikovali své energetické zdroje. O tom není pochyb, ale s ohledem na vývoj průmyslové produkce na no, oddělení produkce a průmyslových starých center je iluze domnívat se, že energie budeme potřebovat méně. Je tedy potřeba omezit spotřebu energie. To v tom sdělení také bude, ale energetická účinnost je tady po mém soudu nedostatečně zohledněná. Tady jsme také u toho, co si říkal, ta otázka energetického partnerství. To samozřejmě znamená, že je třeba postupovat partnersky ve vztahu k třetím zemím, tak, abychom měli jistotu v tom, že pokroku, kterého dosáhneme my, prospěje i partnerům, kteří jsou ještě závislí na fosilních palivech. Otázka koordinace ve vnější energetické politice po mém soudu je tady příliš defenzivně pojata na straně 19 tohoto sdělení. Před určitou dobou mm, byla legislativa ke společné energetické politice a výsledek byl, řekněme, omezený, protože v v, okamžiku, v tom okamžiku členské státy nebyly ochotné skutečně mít vnější energetickou politiku společnou a trvali na tom, na své suverenitě, uzavírat smlouvy s třetími zeměmi. Tvrdili, že je to výlučná kompetence členských států. To s ohledem na situaci, v níž se nacházíme, s ohledem na závislost na fosilních palivech, vůbec nedává smysl. Díky bohu v legislativně máme eh, revizní klauzuly, revizní doložku. To bylo možná jediné, čeho se parlamentu podařilo dosáhnout. Bude to aktivní za dva, tři roky. Jak tedy společně jako Evropská unie budeme postupovat navenek v energetických otázkách? partnersky, to musíme mm, pojmout výrazně efektivněji, než jak je tomu doposud. A k tomu patří za třetí, samozřejmě podobně jako u veřejných zakázek, že musí být reciprocita, co se týká kvalitativních standardů a dodržování právních podmínek. Tak. Tolik mé poznámky. Děkuji. A teď pan Senfield je na řadě, prosím. Děkuji, pane předsedo. Co se mne týče, tak tady není žádných pochyb. Myslím, že kolegyně a kolegové sdílí můj názor. E, jedná se o mimořádně důležitý dokument pro Evropskou unii a všechny členské státy tomto dokumentu e, řešíme téma, které je e, v této době klíčové. Jedná se o bezpečnost obecně, o bezpečnost energetickou. E, to jsou nesmírně důležitá témata. Myslím, že dokument obsahuje celou řadu tezí, které by stálo za to ještě analyzovat. A musím říci, že i z tohoto důvodu bych uvítal, kdybych měl možnost eh, předložit eh, nějaké návrhy, ale některé z mých návrhů eh, jdou nad rámec pravomocí výboru INTA, takže se budu k této problematice vyjadřovat i na schůzích jiných výborů. Ale Tady se soustředím na témata, která spadají do pravomoce našeho výboru a která e, v textu nezaznívají. Konkrétně myslím e, například na zohlednění e, politiky ochrany ovzduší, ovzduší klimatu, především u eh, těch eh, průmyslových odvětví, která jsou nesmírně náročná na objem energií. Myslím si, že eh, energetická bezpečnost, když vezmeme v potaz energetickou náročnost, tak eh, vlastně zjistíme, že eh, evropský průmysl není dostatečně konkurenceschopný. To je téma, kterému se věnovat musíme. Za druhé, hovořili jsme dnes hodně o smlouvě TTIP a v kontextu našich vztahů se spojenými státy si myslím, že je rovněž zapotřebí zabývat se touto otázkou, protože E, zrušení, prolomení limitů e, v oblasti dovozu plynu a e, dalších energetických zdrojů ze Spojených států je součástí energetické bezpečnosti, je součástí této oblasti. Proto na to musíme také učinit odkaz v našem stanovisku. Mně se to zdá velice zásadní. Děkuji. Děkuji, pan Zahradil. Uh, Děkuji, pane předsedo. Už nemáme příliš času, takže se pokusím vyjádřit stručně. Když hovoříme o energetické bezpečnosti, tak si musíme definovat, co se vlastně přesně tímto pojmem míní. Pro mě je energetickou bezpečností naše schopnost mít stále dodávky energie pro domácnosti a pro podniky v celé Evropské unii. A také musíme zajistit to, že žádný členský stát ani Evropská unie jako e, taková nebude zranitelná vůči přerušení dodávek energie eh, ze strany nějakého velkého dominantního dodavatele, protože když tam máme nějakého dominantního eh, dodavatele, nebo pokud nějaká země eh, závisí pouze na jednom jediném dodavateli, tak to může vést k určitým zneužívání situace, může to být z důvodu ekonomických nebo i politických. Nicméně to riziko takového chování ze strany toho dominantního jediného dodavatele existuje anebo dokonce se zvyšuje. A čili bod číslo jedna, nejdůležitější věc, která je v této složité situaci, je nutnost diverzifikovat eh, energetické dodavatele a také snížit závislost na jediném dodavateli. Myslím si, že Evropská unie musí být pragmatická, praktická a realistická. Je důležité vzít v úvahu i nejnovější vývoj na energetickém trhu. Například musíme brát v úvahu velice dramatické e, výkyvy cen ropy na světových trzích. Navíc to zřejmě bude pokračovat a není to pouze nějaký, nebo podle mého názoru to není pouze nějaký, nějaký krátkodobý jev, ale spíše jev, který má hm, hluboké kořeny a který byl způsoben mm, některými novými jevy, které se objevily na té takzvané energetické scéně. Takže toto všechno musíme brát v úvahu. A co my s tím můžeme dělat, co by náš výbor INTA? Jak můžeme do celé situace zapojit eh, obchodní aspekt? Myslím si, že to můžeme učinit jednak pozitivně a jednak podpůrně. Musíme se zamyslet nad třemi způsoby, respektive nad třemi aspekty které jsou i důležité v této zprávě zdůraznit. Za prvé, musíme pomáhat otevírat nové trhy nebo hledat eh, nové trhy pro konvenční eh, mm, zdroje, jako je zemní plyn a ropa. A myslím si, že to je právě bod, v němž ta předchozí komise pana Baroza selhala, protože se jim nepodařilo dosáhnout svého cíle, který si stanovili a vidíme, že se otevírají nové trhy ve střední Asii, na Kavkaze, v Africe a souvisí s tím i nové vlastně trasy. To je můj první bod. Druhý bod. Musíme eh, zlepšit eh, také využívání jiných zdrojů energie. Teď nehovořím pouze o takzvaných obnovitelných zdrojích energie, protože když mluvím o těch ostatních zdrojích energie, o jiných, o alternativních, můžeme hovořit také o předlecovém plynu, o jaderné energii. Zkrátka máme zde celou takovou množinu alternativních eh, zdrojů energie. A do, do té množiny patří samozřejmě i obnovitelné zdroje energetiky. A na to bychom se měli soustředit. Za třetí, my, náš výbor se soustředí na obchod a proto bychom se měli také zabývat zejména tím, jak eh, odstraňovat eh, překážky v obchodu s surovinami, s příslušnými materiály. A hlavním hlavním obchodním nástrojem je dohoda, obchodní dohoda a z toho důvodu bychom měli usilovat o um, takové dohody, které by zlepšily přístup na trh s energetickými surovinami, které by zlepšily transparentnost na mezinárodním energetickém trhu a které by také zvýšily právní jistotu a předvídatelnost na těchto trzích. To, to, to jsou všechno z mého pohledu věci, které by měly být do této zprávy ještě začleněny považuji je také za nesmírně důležité, právě když hovoříme o energetické bezpečnosti, anebo pro, eh, když hovoříme o mm, strategie energetiky pro Evropu. Děkuji. Merci. Eh. Děkuji. Eh, děkuji. Chci jenom připomenout, že strategie bez eh, lítosti No Regret Strategy Evropské komise eh, se odvíjí kolem toho eh, trojuhelníku obnovitelné zdroje, efektivita a konexe, připojení. Toho bychom se měli držet. Já mám rád všechny ty projevy o tom, že tady ta klimatická eh, situace zabraňuje konkurenceschopnosti. Ale já si myslím, nebo ta politika klima, eh, v oblasti klimatu, že zabraňuje konkurenceschopnosti, já si myslím, že k tomu nejsou žádné podklady, žádné tvrdé údaje. Tady jde prostě o eh, peníze, které jdou zdarma od evropských daňových poplatníků směrem k podnikům a ty nejsou navíc chudé, takže buďme realisty, vidíme to skutečnýma očima, to, co, k čemu dochází. A teď ta energetická bezpečnost. To je veliká výzva. Je to víc jak 400 miliard eur, eh, které evropští eh, daňoví poplatníci, evropští občané musí platit ven, aby získali zdroje, plyn, uran a tak dále. Když myslíme na naftu, tak můžeme také eh, myslet na petromonarchie v Golfském zálivu. Nejsou to demokracie, nedávno jsme to znovu pochopili. Všichni jsme se pozvedli, abychom bránili svobodu eh, projevu a tak dále. A pojďme se podívat, jak jsou tyto svobody řešeny v Saudské Arábii. Pak je to uran v Nigeru, pak je to plyn a zamysleme se nad tím, co to znamená pro naše vztahy s Ruskem v rámci konfliktu s Ukrajinou a e, mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Takže musíme snížit svoji spotřebu. To je prostě zásadní. 40 energetické efektivnosti do roku 2030 to by znamenalo zhruba o 50 snížit naše dovozy eh, energie. To je důležité téma. A pak jde samozřejmě o to, jaký typ energie bude eh, eh, tím tou páteří naší energetické bezpečnosti. Nemyslím si, že to budou dechtové písky či plyn z Ameriky severní. Máme také eh, v tomto směru eh, určité výhrady, takže toto všechno dejme do našeho stanoviska. Jedná se o klima, jedna, eh, klimatické, klimatickou situaci. Buďme co možná nejsoběstačnější, vyhýbejme se diktaturám a jdeme k, směrem ke kvalitním energetickým zdrojům, čistým. Nepotřebujeme ani americké dech azbestové písky, ani jejich břidlicový plyn, ani e, ruský zemní plyn v dlouhodobém a střednědobém horizontu. Děkuji. Pan Porelli. Hola, presidente. Děkuji, pane předsedo. V rámci této strategie energetické bezpečnosti Chci při této výměně názoru zúraznit několik citlivých věcí, které samozřejmě vyžadují aktivní podíl občanské společnosti, třeba opatření na vyšší energetickou efektivitu, to si žádá investice. Na to máme strukturální fondy, třeba program Horizon 2020, který se týká jednotného trhu, ale je tady i koordinovaný postup, společný postup členských států. Jak to vypadá se s koridorem kolem středozemního moře? To jsou všechno ožehavé věci. Je třeba přihlížet i k ekologickým aspektům. To jsou věci, kdy musíme splnit očekávání eh, obyvatelstva, které třeba chce chránit svou přírodu a je těžké lidem vysvětlit, že v rámci bezpečnosti energetických dodávek třeba narušíme nějaký přírodní poklad, který je pro ně nenahraditelný. Tedy jde o to, že musíme hovořit s místním obyvatelstvem, jinak nezískáme jeho souhlas. Řeklo se, že je třeba přijímat velká rozhodnutí související s bezpečností energetických dodávek ale musíme respektovat i otázky sociální a ekologické. To je proces, který je třeba vést v dialogu tak, aby se zaručil sociální smír na globální úrovni. Jenom malé doplnění k tomu, co bylo řečeno. I já si myslím, že je jedinečné, že tady není žádný odkaz na obchodní politiku a na všechny ty smlouvy. To přece jenom ukazuje po mém soudu, jaký je trend. Problém nastolit koherenci mezi všemi politikami, které v Evropské unii máme. Tedy návrh této strategie zdůrazňuje nutnost, aby hlavní politika Evropské unie sázela na alternativní energie, abychom zlepšili svou produkci v jiných oblastech, nejenom v těch tradičních, ale je vidět, jak potom se investovalo, jak jsme nakonec byli defenzivní ve vztahu k solárním elektrárnám. To jsou všechno věci, které musíme mít na paměti, protože pokud nebudeme schopni soustředit se na všechno, pak bude těžké zjistit, jaký je náš vlastní střední a dlouhodobý cíl. Co citoval pan zpravodaj, to bylo velice zajímavé. Lze než doufat, že naše stanovisko bude mít nějaký vliv. Když se podíváme na kolísání cen ropy, tak opravdu musíme k věcem přistupovat velice globálně. Děkuji. Dámy a pánové, máme dvě minuty. Pan Buchner, komise, zpravodaj. Prosím, pan Buchner. Děkuji. Děkuji komisi, že takový dokument vůbec vypracovala ale považuji ho za poněkud nevyvážený. Za prvé, odstavec pátý nebo oddíl pátý, kde se vymenovávají různé zdroje energie. Tam by po mém soudu ještě také patřilo, co můžeme z těch jednotlivých zdrojů očekávat, co se týká energetické bezpečnosti a co se týká hlavně ceny. Konkrétně Daleko se tady hovoří hodně o atomové energii, prakticky se nehovoří o obnovitelných zdrojích. Já srovnám jenom dvě ceny, právě aktuální, 35 centů na hodinu z nové atomové elektrárny Hingepoint a 9 centů pro solární elektrárny na Zemi, 4,5 centru centů hodina větrné energie. Myslím, že takové věci by tam měly být. Energetická bezpečnost tak jako tak. Tady vůbec není ekologický aspekt. Ekologický aspekt výroby, získávání třeba uranu nebo hnědého uhlí. Tedy já si myslím, že na tomhle se musí odvést ještě spoustu práce, má to být, má-li to být dokument, který bude k něčemu. Děkuji. Přičemž chci připomenout, že bychom se měli dívat hlavně na aspekty obchodní politiky, ale co se týká ekologické a průmyslové politiky, tak na to máme jiné výroby. DG Energie, pan Demur. Děkuji, pane předsedo. Velmi, velmi stručně. Chci jenom poděkovat všem za připomínky. Odnáším se z toho tři hlavní myšlenky, které se objevily ve většině příspěvků. Za prvé obrovský význam energetické bezpečnosti, je to politické téma. Za druhé e, význam mezinárodní dimenze a za třetí význam e, komerčních e, aspektů v této mezinárodní dimenzi. Teď samozřejmě jde o to, jak rozvýšit tuto obchodní dimenzi, tam se už názory trochu liší. My jsme se od května 2014 v komisi snažili vytvořit poměrně široce rozkročený E, typ koncepce o energetické bezpečnosti, abychom se nesoustředili pouze na jedno téma, na zdroje, ale abychom také vzali v úvahu snižující se spotřebu, typ produkce v Evropě, e, udržitelný rozvoj, prostě určitý počet e, prvků, faktorů, kromě bezpečnosti dodávek. Takže myslím, že to také bude projektováno do té mezinárodní dimenze. Já jsem naprosto v souladu s tím názorem, že je třeba hledat nové e, zdroje energie, nové, nová místa a s našimi partnery, když jednáme s Ukrajinou a s novými partnery, tak tyto e, dimenze musí být zohledněny. To znamená bezpečnost e, zdrojů, bezpečnost dodávek, energetická bezpečnost obecně a pak také musíme myslet na snížení spotřeby. To bych tady chtěl zdůraznit. Zároveň bych chtěl říct ještě jednu věc. Pro nás je obrovsky významné, abychom měli vaší podporu ohledně té mezinárodní eh, dimenze ve chvíli, kdy eh, Evropská komise rozvíjí projekt energetické unie. Bylo by dobré, kdyby váš eh, výbor také hodně pěl na těchto aspektech a Helmu teď ho, bude hovořit anglicky, takže si myslím, říká pan předseda laskavě, že tlumočníci mohou odejít. Thank you, Bernd. Um, I can only but agree with a lot of aspects just raised during this debate, because I think if you speak about energy security,